Dobré odpoledne. V první řadě bych chtěla vyřešit dvě formální otázky. Jednak je to přijetí návrhu pořadu jednání. Vidím, že nikdo nic nenamítá, čili návrh pořadu jednání je přijat. Nyní oznámení předsedy mám několik věcí. V první řadě asi jste si všimli, že v pátek jsem vyslala tiskovou zprávu jménem našeho výboru. Týká se to oznámení rady a otázky paralelního řešení ekonomického balíčku. Tato tisková zpráva je k dispozici na webové stránce Evropského parlamentu. A druhá věc, okamžitě po zasedání tohoto výboru se bude konat další schůze, která se bude týkat nebezpečí rozdílů eh, v oblasti nařízení v Evropě a v USA. A musím se hned na úvod omluvit, protože pane Triše i já budeme muset odejít přesně ve čtyři hodiny, protože máme další schůzku. Čili teď se můžeme dostat hned bodu číslo 3, což je veřejné slyšení s panem Žánem Klodem Trišetem, nemusím jej představovat, je předseda Evropské centrální banky a dnes se s námi setkal jako předseda Evropské rady pro systémová rizika. A je to jeho další funkce, kterou zastává. Na úvod budeme mít pan Triše krátkou prezentaci, následovat budou otázky, odpovědi. Tento formát velice dobře znáte. Takže jsem velice potěšena, že vás mohu přivítat ve vaší nové funkci a prosím, máte slovo. Thank you very much indeed. Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, já jsem velice potěšen, že zase mohu vystoupit před tímto výborem ve své funkci předsedy Evropské Rady pro systémová rizika. A tak, jak je předepsáno v článku 5.4 eh, našeho nařízení, eh, vás eh, budu informovat o tom, jakým způsobem budu plnit své povinnosti. Dovolte mi, abych také poblahopřel Evropskému parlamentu za architekturu v oblasti dohledu, abych poblahopřál k rychlé reformě. Je jasné, že Evropa může naplnit své cíle. Já vám dnes chci vysvětlit, jakým způsobem v současné době pokládáme základy každodenní práce Rady pro systémová rizika budeme chtít zajistit efektivní a účinnou práci této Rady pro rizika, která se začne věnovat věcným otázkám od eh, svého prvního zasedání pravidelného březnu. Takže tady jde o všechnu tu práci, která již byla vykonána a rozhodnutí, která byla právě přijata, abychom zajistili realizaci v e, nejkratších e, lhůtách Evropského e, výboru pro systémová rizika a jeho dobré fungování. A v druhé fázi bych se pak chtěl ještě zabývat dohledem v makroekonomice a samozřejmě se tady bude ještě jednat o určitá doporučení k systémovým rizikům. Chtěl bych říct, že ERSR právě začíná svou aktivitu po té, co bylo založeno před sedmi týdny na, a e, dvě, e, před dvěma týdny se konalo zahajující jednání. Toto je vlastně nová oblast. Dave are convinced that we have a great deal of work. Eh, já myslím, že jsme eh, všichni přesvědčeni o tom, že máme před sebou plno práce. Dovolte, abych se zmínil stručně o, reali- o ustavení tohoto výboru 16. prosince 2010. Legislativa zakládající tento výbor začala eh, tedy nabývat účinnosti a já jsem začal svou práci jako předseda tohoto výboru. Ten samý den pan Mervyn King, guvernér anglické banky, byl zvolen prvním místopředsedou e SRB členy Generální rady Evropské centrální banky. Následně 20. ledna 2011 eh, správní rada ESRB konala své zahajující zasedání, které bylo věnováno především vlastně úvodním krokům tohoto orgánu. A dovolte, abych se stručně zabýval rozhodnutími, které jsme ten den přijali. E, ten řídící výbor se sestává ze 14 členů, včetně čtyř členů e, rady, správní rady, kteří jsou také členy Generální rady Evropské centrální banky. 20. ledna 2011 pan Marek Belka guvernér Národovy bank Polsky a pan Mario Draghi, guvernér Italské banky a pan Atanisios Orfanides, kypers, eh, guvernér Kyperské národní banky a také pan Axel Weber, Eh, předseda eh, Deutsche Bundesbank, byli eh, zvoleni členy řídícího boru na dobu tří let. Ten samý den pan Stefan Ingves, guvernér švédské Riksbanky, byl zvolen do čela poradního technického výboru ATC na dobu tří let. Správní rada se také rozhodla upravit mandát ATC. ATC bude poskytovat poradenství a pomoc ESRB a bude pravidelně revidovat eh, podmínky finanční stability v Evropské unii, včetně eh, úlohy detekovat systémová rizika. Já se domnívám, že tento poradní výbor ATC může také hrát zásadní roli v revizi a rozvoji makroobezřetnostního dohledu a těchto nástrojů s ním spojených. Je zřejmé, že také určité e, bezpečnostní polštáře kapitálové pro banky budou představovat takovýto nástroj a to také bylo předmětem veřejné konzultace s Evropskou komisí. Pak e, ještě je tady další výbor ASC, poradní vědecký výbor a v tomto směru Eh, se správní rada rozhodla eh, vlastně vyhlásit výběrové řízení pro experty, externí experty, kteří budou členy tohoto výboru. Dovolte pár slov o tomto výboru a já vím, že parlament o něj projevil mimořádný zájem. To výběrové e, řízení a jeho podmínky jsou k dispozici na webových stránkách ESRB a e, zítra budou e, vlastně publikovány ve všech oficiálních jazycích Evropské unie v úředním věstníku a poté tedy budou mít kandidáti tři týdny. Je e, v našem zájmu e, získat zájem o tuto práci především mezi hlavními e, prominentními experty. Mandát výboru ASC zahrnuje také příspěvky ohledně definování metodologií pro detek pro detekci rizik a e, ohodnocení možného důsledku jejich zmotnění, včetně zlepšování stávajících nástrojů a modelů a zároveň sem také patří otevřená, nezávislá a analytická analýza e, makrobezřetnostních strategií a rámců. Na svém jednání byly tak, eh, výbor také stanovil eh, svá pravidla eh, na rok 2011 a své hlavní časové svůj hlavní časový plán. Budou tady čtyři jednání, v březnu, červnu, září a prosinci. A v neposlední řadě sekretariát ESRB je také orgánem, který byl ustaven, sestává se z více jak 20 eh, pracovníků z několika členských států Unie s různými eh, profesním zaměřením. A diverzita eh, v tomto směru samozřejmě přispěje k kreativní syntéze všech myšlenek a doufáme, že sekretariát dobře pomůže ESRB, aby dosáhla všech svých cílů. To je takový stručný přehled práce, která byla vykonána až do posud, aby bylo zajištěno to, že ESRB se bude eh, moci rychle rozběhnout. A já bych se teď eh, stručně zabýval tím, co nás čeká do budoucna. Legislativa, která ustavuje ESRB, hovoří o ESRB jako nezávislém unijním orgánu, který je odpovědný za makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem uvnitř Unie. A tady bych si dovolil zdůraznit tři body. Za prvé, ESRB se především soustředí na prevenci a zmírňování systematických rizik, které by mohly ohrozit stability finančního systému na úrovni celé Evropské unie. A při této práci se bude ESRB především zabývat horizontálními riziky napříč členskými státy, které by mohly mít potenciálně záporný důsledek pro skutečnou ekonomiku. A zároveň se bude také tento výbor zabývat situací ve specifických zemích tam, kde by mohl vzniknout systemat, mohla vzniknout systematická hrozba celému finančnímu systému Unie. Rovněž bude výbor zohledňovat vnější globální eh, rozvojové trendy, které by mohly mít negativní dopad na Evropskou unii. Za druhé, tak jak to Evropský parlament také řekl, e e, zabývá se tedy e, samozřejmě nejenom bankami, ale také prostředníky, trhy, produkty a infrastrukturou tak, aby byla zajištěna co nejkvalitnější finanční stabilita na úrovni Evropské unie. A za třetí, aktivita ESRB bude založena na silné spolupráci mezi všemi členy. Klíčovou prací eh, SRB bude kombinování analýz, které budou eh, realizovány na té mikroúrovni a těmi, které budou uplatňovat eh, centrální banky. Musím říct, že naše úvodní schůze v tomto směru byla velice slibná. A teď samozřejmě i ty makroobezřetnostní dohledové činnosti začínají už být operativní. Naše správní rada se bude zabývat schrnutím situace každého čtvrt roku. Zároveň jsme se také zabývali určitými dlouhodobými e, tématy, které jsou relevantní pro finanční stabilitu, e, protože mohou vytvářet určitá budoucí rizika. A správní rada, e, jak bylo rozhodnuto řídícím výborem ESRB na základě Eh, příspěvků všech členských institucí bude právě z těchto všech příspěvků těžit. A pro každé jednání správní rady bude Evropská centrální banka eh, produkovat takový výhled na klíčová systémová rizika v Evropské unii a ESRB bude také snažit maximálně využít ukazatelů jak kvantitativních, tak kvalitativních a do nich samozřejmě budou patřit především ukazatele e, finanční stability, e, ukazatele včasného varování a modely pro včasné varování a také e, stresové testy a takzvané contagion and spillover modely. A abychom ještě více rozšířili tuto analytickou práci, tak jsme eh, eh, vytvořili eh, takový, takovou síť expertů, která se právě těmito všemi otázkami bude zabývat. A poradní vědecký výbor, o tom už jsem hovořil, má mandát přispívat k analytickým metodologiím tak, aby bylo možno detekovat a hodnotit systémová rizika, a aby e, tady mohla existovat skutečně pravidelná analýza, tak plánujeme vytvořit určitou e, banku, e, databanku, do které budou přispívat nejrůznější instituce a kde tedy budou k dispozici všechny možné velmi spolehlivé údaje, a tam musím říct, že evropské dozorovací orgány budou v tomto směru hrát klíčovou roli, protože oni budou také značně zodpovědné za sběr těchto údajů pro cíle ERSR. A k tomu ještě budou samozřejmě k dispozici e, údaje o trhu od e, komerčních e, e, entit, které budou v tomto směru kontaktovány. Rovněž plánujeme, jakým způsobem budeme vydávat e, určité výzvy a doporučení veřejnosti a příslušným zúčastněným stranám a začínáme také jednat o určitých politických nástrojích, kde bychom mohli hrál, hrát určitou doporučující roli a snaží, budeme se snažit integrovat veškerou eh, expertízu, která bude nutná, abychom posílili eh, tuto činnost a eh, poradní vědecký výbor bude do celé této aktivity za, vlastně začleněn již od samého počátku. Jak bylo rozhodnuto Evropským parlamentem a radou, E RSB nemá závazné pravomoce, musí hovořit přesvědčivě a e, e, svou důvěryhodnost získat v čase. Takže pro ta doporučení tady bude určitý mechanismus následné e, následné kontroly, následného dohledu a tady musím říct, že i Evropský parlament eh, bude v tomto procesu eh, mít důležitou roli, protože pokud se naše doporučení stanou, budou zveřejněna, tak také Evropský parlament bude v té další konzultační fázi určitě velmi těsně do toho asociován zároveň si je třeba uvědomit, že tady budou důvěrná eh, jednání za zavřenými dvořmi alespoň dvakrát ročně. To odpovídá také eh, vašemu rozhodnutí zde v tomto výboru. Jsme přesvědčeni, že Evropský parlament bude velice bedlivě sledovat práci RSB a jsem velice rád, že jste se eh, rozhodli nás vyzývat každoročně vám předkládat tak trochu účty z naší činnosti a nejenom tedy vám, ale dalším příslušným výborům. Já si myslím, že se můžeme těšit na velice e, dobrou a vzájemně obohacující interakci v nadcházejících měsících. E, mohu vás ujistit, že první místo předseda, guvernér e, Mervyn King a druhý místo předseda, který je z evropských dozorovacích orgánů a já osobně společně se všemi dalšími kolegy z ERSP jsme plně odhodláni dostat všem úkolům, které eh, vlastně Evropská unie na tuto novou instituci eh, definovala. A eh, budeme se tedy těšit na další vaše doporučení. A dovolte, abych vám závěrem poděkoval za vaši pozornost. <coughs> Uh, Děkuji mnohokrát. Nyní se dostáváme k otázkám, k odpovědím. Budu se to snažit rozdělit na pětiminutové bloky. Z nějakého důvodu nám prohodili místa, takže mám stopky a první dotaz bude od pana Gozese za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, dovolte mi, abych na úvod poděkoval za to, co udělali mi kolegové, kteří je byli eh, zpravodaji u toho velkého balíčku, který se týká dohledu. Jako předseda centrální banky a jako předseda této nové rady se bavíme o funkci orgánů dohledu v Evropské unii. To je velice důležité. Jak víte, tak v Evropském parlamentu jsme se zabývali otázkou úřadu především nařízení a také není to otázka dodržování přímo zákonů, podle litery zákona, ale důležité, abychom respektovali, prosazovali tyto eh, zákony. Čili dovolte mi, abych položil několik otázek, které se týkají vašeho vztahu se třemi dalšími orgány dohledu. Yes, okay. yeah, yeah, yeah, merci, merci beaucoup de, de votre question. Děkuji vám za vaši otázku. Féliciter les, les chefs des autorités de... Takže jsou tady vlastně představitelé, vrcholní představitelé těch E, to e, institucí již jsou jmenováni, ale my jsme je během našeho e, zahajovacího jednání ještě neměli k dispozici. Každopádně všechno nás vede k tomu, abychom věřili, že ta spolupráce, tak jak si Evropský parlament přeje, bude velice těsná a my v tomto směru máme maximální důvěru v budoucnost. Spolupracovali jsme s těmi dalšími institucemi velice, velice těsně jasně a e, v tom, při, tom, při přípravě našeho e, ustavujícího zasedání a já musím říct, že naše vlastní pravidla, náš vlastní jednací řád, naše vlastní procesní pravidla jsou samozřejmě velice komplexní e, a velice detailní. To všechno bylo vypracováno ve velmi dobrém duchu spolupráce, takže já mám plnou důvěru, že e, budeme mít tu spolupráci dobrou i nadále e, i co se týče sběru informací, výměny informací, definice opatření a nástrojů, e, analýzy systematických hrozeb a těch křížových analýz. A z tohoto pohledu ty první kontakty, které jsme již měli prokázali, do jaké míry je obrovsky důležité, abychom vlastně ty naše analýzy podrobili vzájemnému rozboru, abychom je mohli eh, provázat, abychom je mohli skřížit, eh, protože eh, analýza těchto systémových rizik tímto způsobem vypadá jako dobrá koncepce, takže teď je to všechno v počátcích. Určitě vám toho budu moci mnohem více říci, až mě pozvete po druhé. Uh, Děkuji jménem socialistů Lesis van Gogh. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, ta e, měnová masa e, e, roste mnohem víc, než roste HDP a to vlastně nechává vzniknout dvojímu problému. Na trhu aktiv je evidentně inflace a systémová rizika tady vlastně čím dál tím víc rostou a mohla by tady vybuchnout další bublina. Jak si myslíte, že vzhledem k vašim novým funkcím sankcím jste schopni tohoto rizika nás vyvarovat a za druhé, eh, ve skutečné ekonomice eh, to nevypadá až tak dobře. Eh, ten růst měnové masy je spíš propojen s rostem cen základních surovin. A e, v takovéto situaci by růst úrokových měr byl patrně bez nějakých e, lepších pozitivních výsledků. A já se ptám, pane předsedo, že jestli v následujících měsících e, ta inflace se potvrdí v reálné ekonomice, budete zvydat úrokové míry a riskovat, že se věci opravdu zase zhorší, e, protože víme, co je tím jediným nástrojem, který je vlastně používán proticyklicky. Vážený pane, já mám problém, protože tato otázka, která tady teď zazněla, je otázkou pro předsedu Evropské centrální banky. A já jako předseda Evropské centrální banky, pokud mě pozvete jako předsedu Evropské centrální banky, jsem připraven vám v tomto směru poskytnout maximální informace, maximální objasnění ale jako předseda ERSB musím říct, že e, jsem, jsem přišel s pocitem, že tady činíme velmi jasné oddělení těchto dvou funkcí, těchto dvou institucí a já na tom opravdu hodně trvám, e, protože tady jsou prostě dvě oddělené e, věci. Tady máme Maastrichtskou smlouvu či Lisabonskou smlouvu teď a tady máme rozhodnutí, které jste učinili, takže já opravdu hodně chci dbát dbát na to, abychom tady nepropojovali tyto mé dvě funkce a tyto dvě instituce. V tomto směru bych požádal paní předsedkyni o pomoc. E, poslanec, e, promiňte, ale první otázka není mimo téma. No je důležité, že nesmíme mísit tento dialog a mísit tyto dvě funkce, tedy předsedy Evropské centrální banky a e, Evropské rady pro systémová rizika. Bylo mi slíbeno několikrát a pamatuji si, že jsem si uvědomila ty obtíže a obtíže pro naše členy z našeho výboru, že tady budou obtížné rozlišit eh, tyto dvě funkce, ale můžete eh, na tuto otázku povědět z hlediska těch systémových rizik? Já mohu pouze říct, to, co tady bylo řečeno ohledně té e, finanční měnové masy. E, ta masa M3 je něčím, co sledujeme velice obezřetně, protože hodně e, bedlivě sledujeme jak její složení, tak další okolnosti a tato měnová masa roste méně rychle než HDP, takže já myslím, že ve vaší otázce jste vlastně vycházel z trochu jiných ukazatelů, než jsou ty v M3. Děkuji a další otázka za LD Sylvie Gulát která byla spravodajkou pro eh, Radu pro systémová rizika. Děkuji, paní předsedkyně. Já vás tady také chci přivítat, pane předsedo Evropské rady pro systémová rizika. Musím říct, že jsme velice eh, rádi, že tady jste, protože to je výsledek kolektivní práce, včetně stínových zpravodajů, kteří jsou tady kolem mě. Poznámka a otázka. Tak nejprve ta poznámka. Vy jste hovořil o tom vědeckém výboru a víte, že to je taká, také určitá inovace, která vyšla z parlamentu. My tomu přikládáme velký význam a jsem ráda, že jste to zdůraznil, protože si myslím, že to je zapotřebí. Naše ambice v této oblasti části byla taková, že jsme chtěli, abyste měli k dispozici poradní hlasy z celého světa. Chceme, aby to bylo co nejotevřenější a co nejvíce multidisciplinární. Takže vy jste teď hodili do vody sítě, uvidíme, jaké ryby se do ní chytí, ale je to pro nás velice e, důležité. Za druhé, co se stane v bankovním sektoru? Jakým způsobem z pohledu Evropské rady pro systémová rizika chcete pracovat eh, s orgánem eh, pro banky ohledně těch budoucích stres testů a kontrol eh, evropských bank. Děkuji vám, pane předsedo. Okay. Merci beaucoup. Děkuji. My jsme se pokusili, jak jsem právě před chvílí řekl, opravdu e, dodržet e, ducha a literu toho, co jste rozhodli ohledně toho vědeckého výboru. E, takže literu i ducha. A ten celý proces byl sotva zahájen a my samozřejmě od toho prvního okamžiku Čekáme teď na konkrétní výsledky, o kterých vás nepochybně budu informovat. E, teď myslím na výsledky toho výběrového řízení e, expertů, jak jsem e, o tom tady hovořil. A teď k těm dalším věcem, k bankám a jejich kontrole. První zpráva, kterou jsme dostali během toho zahajujícího jednání našeho, naší rady, byla zajímavá vlastně e, to, co už anticipuje tu bankovní radu a e, Evropská centrální banka už začaly vlastně takové první e, zprávy o tom, jak zahájili ty zátěžové testy a jak jsem také řekl před chvílí, náš poradní technický výbor se bude věnovat této oblasti je to oblast významná. Myslím si, že vám mohu říct, že ta spolupráce mezi těmi jednotlivými orgány a institucemi je nutná a zatím prostě probíhá v tom nejlepším možném duchu. Veškeré indicie, které eh, mám, eh, mě k tomu opravňují, ale je to práce obtížná, bude vyžadovat značnou míru profesionalismu od všech zúčastněných. Děkuji a za ECR, pan Etnings. Děkuji, pane před, paní předsedající. Pane předsedo, nedávno někteří evropští vůdci navrhli eh, určitá redukční eh, opatření pro investory, tak aby nebyla přenesena na, bře, na eh, Eh, bedra eh, daňových poplatníků. K tomu eh, jsou zde finanční instituce, které mají velikou expozici. Z toho by mohlo vyplynout systémové riziko. Redukce záleží na tom, jestli máte z čeho ubírat. Máte-li z čeho ubírat, nebude vám tolik vadit. Nemáte-li z čeho ubírat, bude pro vás smrtelná. To je asi běžná věc pane předsedo, ve své funkci předsedy eh, Evropské centrální banky, i když o tom se tady nesmí nahlas mluvit, a jako předseda eh, Evropské rady pro systémová rizika, jak se díváte na tyto redukce? Díváte se na ně jedním nebo dvěma pohledy vzhledem ke svým dvěma funkcím? So, Podle vašich kritérií bych si s tím neměl eh, dělat zas takové snad starosti, ale za prvé my máme programy, eh, pro Řecko, které byly schváleny mezinárodním společenstvím a Radou Mezinárodního měnového fondu, to znamená celým světem, také byly schváleny tedy Evropskou komisí a vládami eh, do té míry, kdy se rozhodli k financování celého toho kroku a moje sdělení je jasné. Aplikujte ten program tak, jak se to děje po celém světě eh, v mnoha, eh, v mnoha případech. Prostě ten program provádějte. To je to sdělení, které máme pro řeckou vládu. V Irsku je to totež. Tady máme program schválený Mezinárodním společenstvím, Radou MMF a e, schválené tedy Evropou a je to financováno tedy ze strany Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu, ale ten program je potřeba také provádět. E, z toho programu e, je potřeba ten program provádět, abyste byli důvěryhodní. Eh, získáte tak eh, čas dokázat, že tedy ten program důsledně provádíte čtvrtletí za čtvrtletím a my eh, ve spolupráci s komisí za Evropu budeme kontrolovat plnění tohoto programu. A poslední poznámka. Moderní trhy se stávají eh, z investorů, kteří investují eh, na dlouho a z investorů na krátko. Investoři na dlouho, to znamená investoři eh, ze soukromého sektoru, přicházejí o peníze, když právě aplikujete ty redukce, ty úpravy hodnoty akcí, o nich jste hovořil. Investoři nakrátko na tom zase vydělávají. Takže to je něco, co musíme mít na paměti, když uvažujeme o této významné věci. Ale to nejdůležitější, co chci říct, je, že je potřeba ten program provádět. Děkuji a teď zelení. Ano, pane předsedo, jménem zelených musím říct, že si blahopřejeme ke vzniku e, této Evropské rady pro systémová rizika. Bude to jediná unijní instituce, která bude mít e, za úkol kontrolovat soukromá zadlužení. A e, kolem paktu stability se hodně diskutovalo. Eh, v tom smyslu, že pokud se hodně soustředíme na veřejné dluhy, tak je to pouze jeden eh, krok. Velká část veřejného zadlužení vlastně pramení ze soukromých eh, investičních záměrů. Vidíme to v Irsku, Španělsku a jinde. Takže ta odpovědnost, kterou máte, je obrovská. My bychom rádi věděli, jaký chcete uplatňovat. Mám dvě konkrétní otázky. Ta první se odvíjí od toho, toho, co řekl kolega z socialistické frakce a já se k vám obracím jako k předsedovi Evropské rady pro systémová rizika, například ta realitní bublina e, tam e, je pak otázka zvyšování e, úrokových měr. A já se ptám, zda Jean-Claude Trichet, předseda Evropské rady pro systémová rizika, navrhne zvýšení úvěrové míry Žánu Claudu Trichetovi, předsedovi Evropské banky E, a pokud ne, co tedy navrhnete jako nástroj? Protože vy jste tady vícekrát e, zmínil nástroje makro e, obezřetnostního dohledu, aniž byste je nějak dále upřesnil. Pokud se chcete tedy angažovat do budoucna a nechcete o tom zatím mluvit, tak řekněte, co jste již učinili pro to, abyste e, zabránili dalšímu e, tedy vzniku těch realitních e, bublin v Irsku a Španělsku. Děkuji vám. Co se týče teda Eh, jasného vymezení věcí. Másenská smlouva chce, aby Evropská centrální banka zajišťovala prostě stabilitu cen. To je prostě první mandát, eh, aniž by se předjímaly tedy eh, další otázky kolem stability cen. To je první věc. Naše doktrína v tomto směru je velmi prostá. Máme prostě standardní E, formy měření e, úrokové míry, které jsou v centru toho všeho, jsou e, definovány tak, aby zajišťovaly tuto stabilitu cen ve střednědobém horizontu. A teď jako předseda Evropské centrální banky musím říct, že jsem velice spokojený že jsem mohl na konci loňského roku zaznamenat, že co se týče těch prvních 12 let existence Evropské centrální banky eh, napříč eurozónou existuje stabilita cen pod dvěma eh, procenty 1,97 a to odpovídá naší definici stability cen. Je to v souladu. A Eh, mohu snad také říci, kontrolujte mne, že když bylo rozhodnuto o Maastrichtské smlouvě, která pak byla následně ratifikována všemi demokraciemi v Evropské unii, eh, tak přesvědčení Evropanů bylo takové, že stabilita cen představuje nutnou podmínku, pokud chceme dlouhodobý růst, pokud chceme dlouhodobou zaměstnanost, pokud chceme finanční stabilitu. Je to podmínka nutná, je to podmínka, která ovšem sama o sobě nemusí být notně postačující. Zapotřebí jsou také daňové a rozpočtové politiky, které budou moudré a zároveň také je potřeba reformních, eh, teda politik, eh, eh, které by reformovaly strukturu a Eh, které by společně zajistily ten pozitivní výsledek, o kterém jsem hovořil, růst, jistotu zaměstnanosti, a stabilitu cen. Takže je to podmínka nutná, ale ne nutně jediná. Takže tady je to propojení mezi měnovou politikou a Evropskou radou pro systémová rizika. A k té další vaší otázce musím říct, že jsme opravdu na samém počátku, takže my teď prostě potřebujeme vyjmenovat, definovat ty všechny nástroje makroobezřetnostní politiky a e, e, nástroje pro Eh, řešení systémových rizik. Celá řada těchto nástrojů je teď předmětem zkoumání našeho poradního výboru. A eh, je tady samozřejmě otázka, eh, toho, jak se vyhnout těm naprosto nenormálním realitním bublinám na světové úrovni se vlastně uvažuje o těch takzvaných counter cyclical buffers, Eh, aby se umožnila realizace opatření, eh, které by právě zabránilo tomu lavinovému efektu vedoucímu eh, k těm realitním bublinám. Těch příkladů by samozřejmě mohla být celá řada. My toto všechno teď ohledáváme, sepisujeme a jak dobře víte, máme určitou značně rozsáhlou e, kapacitu analýzy a je to opravdu velice E, celkový pohled, e, různorodý pohled, protože všechny jednotlivá, všechna jednotlivá pracoviště e, jsou k naší dispozici, ale nerozhodujeme sami, protože vy jste si to nepřáli. Nicméně myslíme si, že morální váha rady bude značná, pokud dokáže správně definovat ta doporučení členským státům. Děkuji, Děkuji mnohokrát. Pamatujte, že jsme v rámci Diskuse s, eh, s Evropskou centrální bankou hovořily také o možném konfliktu zájmu, pokud máme předsedu Evropské centrální banky a této rady pro systémová rizika. Já bych se chtěla zeptat, co si o tom myslíte, ale nezeptám se. Proto máme odlišné další slyšení a eh, prosím, nestěžujte situaci. Není možné, abychom prošli celým seznamem dotazů, které nám byly položeny, protože máme tři, čtyři maximální kola otázek a nyní za EPP Berkar Balc. Paní předsedající, já mám stručnou otázku, zvlášť se týče toho tématu úpravy hodnoty akcí, a týká se to také eh, vlastně těch eh, státních obligací eh, vydávaných těmi postiženými státy, jak jsme to vlastně slyšeli jak z médií. Jedná se o Jedná se o možnost zpětného odkupu státních dluhopisů Řecka a Irska. Já vím, že se asi nechcete zmiňovat o všech těch možných scénářích, ale přesto ty scénáře vlastně nás vedou k další otázce, která mě osobně velmi zajímá, jak eh, vy ve své eh, Radě pro systémové eh, má rizika pracujete, tak abyste zamezili těmto událostem budoucnu a, a jakým způsobem spolupracujete i s Centrální bankou. Děkuji mnohokrát. Je to otevřená otázka. Je naprosto jasné, že stabilita eurozóny jako celku je velice důležitá ze systému hlediska pro 27 členských států. Nezapomínejte na to, že eh, Evropská centrální banka se soustředí na 27 členských států, ale jak již bylo řečeno, musíme identifikovat, co může být systémové na úrovni těch 27 států, jako skupiny států a co může pocházet z jedné země a potom se to může lavinově projevovat v jiných zemích. Čili to je jedna z otázek, na které se musíme podívat a já bych chtěl říci, že v rámci Evropské centrální banky očekávám, že pokud budeme mít nějaké podkomponenty 27 členských států, tak musíme brát v potaz těch 27 států jako celek, ale nechci předcházet a předjímat situaci, nechci se zaměřovat pouze na tento bod. Je to jeden z bodů, jeden z prvků, na které se ale musíme podívat. Děkuji a paní Elisa Ferreira za socialisty. Obrigada. Os melhores votos para o trabalho. Děkuji. Já vám přeji všechno nejlepší ve vaší nové funkci. Mám otázku také k úpravě hodnoty akcí. V Evropě se začíná mluvit o vyrovnávání veřejných dluhů jednotlivých zemí. Ještě předtím, než zvládneme eh, krizi velkých evropských finančních institucí. Domníváte se, že ta krize, která se týká přezraničních bank a bank, které jsou příliš velké na to, aby se nechali padnout, že je to priorita evropské agendy a je to také úloha, kterou by eventuálně vaše rada mohla v této oblasti sehnout, eh, sehrát. Eh, budeme umět nalézt evropskou odpověď na tuto otázku a potom eh, balíček Evropské ekonomické zprávy, kam patří také obezřetné hodnocení makroekonomických nerovnovách jak se postaví vaše rada eh, k definování těchto nerovnovážností. A potom ještě další otázka. Vy jste přišli s řadou doporučení eh, týkajících se úpravy systému odměňování. Můžeme očekávat stejný aktivismus, co se týče eh, řešení státních dluhů? Děkuji. Thank you very much. Děkuji vaší první otázce obecně k té úpravě hodnoty akcí, jak už jsem řekl, co se týče těch dluhů státu, my máme plány, ty je potřeba eh, naplnit a provést co nejlépe, tak jak to bylo prováděno po celém světě a podle mého osobního názoru je velice důležité tady nezaměňovat různé věci. Ty plány, které již byly schváleny, je potřeba realizovat a předpokládám, že tedy eh, mezinárodním eh, společenství, nejenom evropské společenství, eh, se bude dívat na tedy schopnost států, které slíbily, že tyto plány provedou, tak jak tedy budou provádět, tak tak budou schopny tady mezinárodní společenství přesvědčit. K vaší uh, druhé otázce týkající se toho balíčku uh, zprávy. Uh, Evropská rada pro systémová rizika, rizika jej neskoumala. Myslím, že rozumnou odezvou bude toto. Pakliže dojde ke zlepšení zprávy jakékoliv, eh, jakéhokoliv podkomponentu v těch 27 členských státech, tak to bude eh, dobrý dobrým signálem pro eh, zlepšení finanční stability celé Evropské unie, ale jistě eh, se na to díváte sami takto, protože před vámi stojí povinnost eh, učinit důležitá rozhodnutí v dialogu s radou a i s vládami členských států. Já chci říci, že já upřímně doufám, že Evropský parlament a zvláště tento výbor prokáží velice silnou vůli Eh, tedy k vynucení té rozumné zprávy, protože vzhledem k rozícím finančním eh, potížím eh, ta nedostatečně prováděná zpráva by byla velikým ohrožením a rozhodně to je minimálně to, čemu jsme se mohli poučit z toho minulého vývoje. Ale je to práce, která tedy teď probíhá a vy jistě víte lépe než já, co už se v této věci udělalo. A k té vaší poslední otázce nebo možná jsem na ní vlastně částečně odpověděl už ve své první odpovědi, ale chci zareagovat na vaši otázku, která se týká eh, finančních podniků a bank, které jsou příliš velké na to, aby se nechali padnout. Tady asi řeknu jen to, že my vedeme debatu, důležitou debatu na globální úrovni eh, a ta se netýká současnosti, ale eh, vlastně v budoucnu zaváděného permanentního režimu kdy hovoříme eh, o těch obezřetných opatření na globální eh, úrovni, eh, zavádíme Bazilej 3 a další kroky. To jsou, to jsou vlastně rozhodnutí, která budou systémově velice závažná. To není problém, na který může zareagovat pouze jedna strana, jako třeba USA nebo jenom Evropa. Eh, nestačilo by to, protože se jedná o instituce, které fungují přeshraničně. mnohé z nich eh, mají globální dosah a je potřeba, aby se všechny řídily stejnými pravidly. Takže ta práce probíhá, není to nic jednoduchého a je zcela jasné, že bychom se neměli znovu ocitnout v tak dramatické situaci, jako to bylo po pádu banky Lehman Brothers, ale je třeba zcela jasně říci, že je potřeba zabránit a pakliže to nebude možné, nějakým způsobem se vyrovnat i s tím, že ty obrovské systémové instituce budou mít velké problémy, ale bez toho, aby to nějak smrtelně zasáhlo celý globální systém. My eh, pracujeme na mechanismech eh, řešení problémů eh, těchto přezrančních institucí. Děkuji. A nyní zase LD Wolf Klint. Pane předsedo, vy jste ve své funkci nový a to samozřejmě jistě vyžádá určitou dobu, než budete moci říct něco opravdu konkrétního. Eh, na podzim skončíte, myslíte, že tady za tuto dobu budete moci přijít s nějakými konkrétními eh, jaksi výzvami nebo nápady, co se týče systémových rizik. Já si myslím, že je potřeba se věnovat těm koslicům ve skříně, které v mnoha institucích jsou. Eh, před několika lety jsme slyšeli od kolegy Mitchella, že v Irsku vzniká ta, ta bublina realit, nebylo by možné k tomu zaujmout stanovisko? Jak vlastně můžeme být jisti, že příští riziko bude také eh, včas rozpoznáno a včas řešeno? Well, I certainly... Ano, zcela jistě očekávám, že jakmile budeme mít eh, první diskusi o systémových rizicích v rámci nové rady, takže budu moci podat zprávu Evropskému parlamentu a budeme zcela jistě v přímém kontaktu s paní předsedkyní. To bude tedy rozhodnuto touto radou, ale zcela jistě od této chvíle a máme zahajovací zasedání, čili hned do těch následných eh, schůzek. Máme dohromady tři zasedání, kterých se zúčastním předtím, než opustím svoji funkci, tedy funkci předsedy Evropské centrální banky a budu tedy následně předsedou té nové Rady pro systémová rizika. Co se týče nyní konkrétně vaší otázky, když jsem byl na předešlých slyšeních, když jsem obdržel dotaz, zda měnová politika musí být přizpůsobená a nebudeme brát v potaz těch 331 milionů lidí je jako celek, ale Německo, Irsko nebo každou ze zemí jednotlivě, tak bychom v podstatě nezajistili cenovou stabilitu. Musíme tedy uspůsobit měnovou politiku a vzít přitom v úvahu rozsáhlý jednotný trh, kde všichni působíme a zcela jistě musíme přijmout to obezřetná opatření v zemích, eh, která byla zasažena touto bublinou a pochopitelně ta obezřetná pravidla jsou ohrožena. V těchto zemích týká se to i fiskální politiky, i když možná v minulosti se zdálo, že vše bylo v souladu s maastrichtskými požadavky, ale Poučení z krize poukazuje na to, že musíme jít dál, musíme pochopit, co je strukturálním problémem, například když máte nějaký boom, velký rychlý rozkvět, tak je snadné naplňovat matrická kritéria. Já si myslím, že tedy oběma směry, to znamená jiných, v oblasti jiných politik, fiskálních politik, v oblasti obezřetných opatření, tady musíme odvést velký kus práce. A co se týče obezřetných opatření, zcela jistě v tomto ohledu se nacházíme v kompetencích Evropské rady pro systémová rizika. Ano, máme teď eh, časový problém, protože sekretariát byl asi příliš optimistický, myslel si, že odpovíme na více eh, dotazů, takže vemu na závěre tři dotazující je v Astrid. Prosíme, buďte stručně a pan Trišen na závěr odpoví na všechny tři otázky. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo Trišete, jelikož eh, se Silví Gulár eh, prostě víme, jak to vypadá s tím oddělováním vašich eh, dvou funkcí, eh, tak bych eh, ráda věděla, zdali krize eh, toho svrchovaného zadlužení vám také dělá vrázky a zdali pro vás představuje jako pro předsedu Evropské centrální banky velkou výzvu. Takže, pane předsedo, chtěla jsem se vás zeptat, zdali pro vás jako předsedu ERSB představuje ten svrchovaný dluh také nějaký velký problém? Já si myslím, že ano, ale vidíte to e, vlastně e, z trochu odlišného úhlu. E, důsledky této problematiky jsou dobře známé. Chtěla bych vidět, zdali byste nám mohl říct pár slov o situaci v oblasti soukromého dluhu v Evropě od té doby, co začala krize, se ty věci nějakým způsobem pohnuly e, v rámci tedy sanace toho bankovního systému v Evropě? Pohnuly se k lepšímu? Eh, ano, děkuji protože je to pro nás první příležitost eh, vás tady přivítat eh, ve vaší nové funkci, tak bych eh, vám chtěl poblahopřát a také popřát hodně úspěchů ve vaší práci. My od vás chceme, abyste byl koherentní, protože tady se vlastně jedná o to, aby bylo možno jednat ambiciozně a rychle. Eh, myslíte si, že toto bude možné a eh, pokud tady navíc budou určitá rizika v oblasti regulace, je třeba být dostatečně transparentní a jasný, je třeba ty věci jasně formulovat. Ta naše agenda je eh, velmi důležitá. My vás také potřebujeme slyšet a to, co nejdřív. Kdy také vydáte první doporučení? I to by mě zajímalo. Děkuji. Ja, Herr, Herr Präsident, herzlichen Glückwunsch. Pano předsedo, já vám gratuluji k tomu úspěšnému eh, kroku do eh, nového roku eh, chci se zeptat, jestli ve své roli, roli šéfa Evropské centrální banky stabilizace eura měl štěstí. A teď k tomu přijde ještě stabilizace trhu a účastníků trhu. Mám stručnou otázku. My teď připravujeme dvě nařízení Eh, o krátkém prodeji a svapech a o derivátech. Eh, v rámci stanovení norem a eh, prahových hodnot bude vaše rada také v tomto kontextu hodnotit rizika? Antolin, uh, you spoke so far. Antoline, hovořil jste tak rychle, že Bohužel jsme neslyšeli konec vaší otázky. Můžete ji prosím zopakovat? Pouze ta otázka, která byla na konci. Ano, co se týče rychlosti, jste schopni přijít s prvními doporučení, doporučeními a kdy? Děkuji mnohokrát. Děkuji. Já tady eh, zareaguji na ty tři otázky. ty problémy, které tedy pocházejí eh, z, tě, z problému těch státních dluhů. To je eh, tedy eh, komponenta, která má systémový dopad, to je jasné. A je to rovněž něco, co je velmi důležité na úrovni některých evropských států a je to jiné, mimo jiné i problém vyspělých států, vyspělých ekonomik. Takže my se rozhodně tímto problémem budeme velice pečlivě zabývat. Je to otevřená otázka, která existovala ještě předtím, než jsme se jí začali zabývat. To chci podotknout. Co se týče eh, soukromého zadlužení v Evropě, fenomén. Tak tady eh, vnímáme eh, fenomén, eh, který není snad přímo dramatický, možná méně než ve Spojených státech, kde došlo k výraznému snížení takzvaného credit outstanding ve chvíli, kdy s vámi hovořím, naše poslední statistické údaje nám v tomto směru e, vykazují stabilizační e, tendenci. E, Odstli jsme se na úrovni 0,2 desetiny ohledně soukromého dluhu a na druhé straně domácnosti eh, se začínají eh, výrazně zadlužovat, nicméně eh, soukromý nefinanční sektor zaznamenává určitou stabilizaci. A k tomu, co bylo řečeno ohledně nutnosti mít k dispozici dobré diagnózy a zároveň diagnózy, které by byly vypracovány rychle, tak to musím říct, že je něco, s čím naprosto souhlasím. Souhlasím se slovy váženého pana poslance. Obecně řečeno, centrální banky, banky, které jsou vlastně e, v té Evropské radě pro systémová rizika kolem jednacího stolu a další velké centrální banky ve světě, byly e, nuceny přijímat rozhodnutí obrovsky rychle a kdyby nepřijeli eh, ta nestandardní řešení rychle, no tak eh, si dovedu představit, že mohlo eh, dojít k naprostému rozbití těch toků bankovní politiky s obrovskými důsledky. Takže já jenom potvrzuji velký význam, tak jak to také doporučil pan poslanec, těch eh, případných diagnóz, které by zároveň eh, byly eh, předkládány včas. A Evropská rada pro systémová rizika se, se stává z celé řady institucí. To je opravdu něco, co na vás dělá obrovský dojem a každá instituce tam přichází se svým know-how, se svým vlastním souborem zkušeností, se svým vlastním citem pro to, co je naléhavé. Takže je to určitý tým. Vy jste si tým přáli a chtěli jste, <clears throat> aby to byl tým, který by mohl přinášet eh, ty nejmoudřejší eh, Eh, analýzy, ale také v případě nutnosti eh, analýzy rychlé. Chtěl bych na tuto skutečnosti opravdu trvat. Musím říct, že zatím jsme nepřijali rozhodnutí ohledně toho, jak budeme eh, jednat s těmi takzvaně sofistikovanými moderními nástroji. Samozřejmě, že závisíme na E, na orgánech, které se v tomto směru angažují na trhu. Od nich hodně očekáváme v tom týmu e, jako takovém. V této fázi vám zatím nemohu dát nějaká upřesnění ohledně nějakých prahových hodnot či něčeho jiného. Každopádně víme, že tady je určitá dimenze trhu, která byla e, násobena pěti des, až deseti v průběhu deseti let, takže e, to opravdu znamená, je to je evidentní, že je třeba tomu e, velmi, velmi přesně rozumět a já se nepochybně při naším budoucím setkání k této věci vrátím. Děkuji. Já se omlouvám všem frakcím, které se nepodaří e, dostat vlastně do seznamu tazatelů, protože vycházíme z Dehontova e, systému. Děkuji vám veli, e, velice, pane Trišete, a doufám, že vás zase brzy ve vaší jedné či druhé funkci uvidíme a že budete i nadále tedy přísně oddělovat fungování ve svých dvou rolí. A přeji vám mnoho štěstí ve své funkci předsedy rady eh, SRB. Já teď předám eh, předsednictví paní Astrid Lulingové, protože odcházím s panem Trišetem na konferenci předsedů. Děkuji. Oui. Sei nicht neidisch, es er hängt mit dem Alter zusammen, dass ich hier sitze. Bon, c'est le privilège de l'âge que je suis ici, parce que... Takže díky svému věku mohu zasedat, předsedat, je tady více místo předsedu, ale já tady budu předsedat, budu pokračovat v našem zasedání a prosím, kolega má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych předložit následující problém. Žádal jsem o slovo, chtěl jsem položit otázku jménem skupiny GUE a Prosím, povšimněte si, že všechny politické skupiny měly možnost dokonce několikrát to pohovořit. Jediná politická skupina, která nepohovořila, byla GUE. A bylo mě řečeno dvojí vysvětlení. Eh, nejdříve jsme dostali dotaz, kdo se chce eh, zeptat, tak může podat otázku a pak by eh, bylo řečeno, že jsme použili Deontův systém. Čili já bych chtěl vidět, jak to vlastně fungovalo při podávání dotazů. Já jsem neobdržel zprávu, jak se bude postupovat, takže bych rád věděl, jak jsme postupovali. Mně to přijde velice závažné, je to velice nedemokratické a chtěl bych skutečně odpovědět na tento dotaz. Vážený kolego, ano, paní předsedkyně vám odpoví na tento dotaz, protože paní předsedkyně byla zodpovědná za udílení slova. Takže nyní se dostáváme, ano, prosím, pan Langen. Anliegen des Kollegen ist berechtigt. Eh, stížnost kolegy je oprávněna, ale já mám ještě další otázku. Možná, že je to nějaká Uh, nějaká britská doba, protože jsme měli britskou uh, předsednictví. Jak to, že, jak, jak to, že je tady 15-10? To zjistíme samozřejmě, e, to zjistíme, je, proč je tady e, čas britský místo bruselského. E, Tím se dostáváme k bodu číslo čtyři pořadu jednání. Mám to v angličtině, tak se pokusím hovořit anglicky. Bod číslo čtyři, jednotný trh pro podniky a růst. Navrhovatelem je pan Fejo, máme tady stínové zpravodaje, čili nejdříve dám slovo panu Eh, Fejo a potom stínovým zpravodajům. Gular, Konfe a Epping. Je zde někdo za GUE, nějaký stínový zpravodaj? Ne. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, využiji tuto příležitost a budu hovořit portugalsky, také můžu říct, že to je portugalský čas. Myslím si, že Jose Manuel Margalio chtěl být přítomen eh, během mé prezentace. Bohužel nemůže být přítomen, čili budu hovořit jménem i kolegy. Ale nyní bych se vrátil ke svému vlastnímu stanovisku. Chtěl bych poděkovat sekretariátu, především Jennifer Long, za spolupráci. Chtěl bych poděkovat za veškerou pomoc, kterou mi poskytla. Máme tady dvě zprávy, které řeší stejný cíl. Jednak je tady zpráva, kterou řeší výbor IMCO. Tato zpráva řeší otázky jednotného vnitřního trhu Evropské unie a jsou zde nejrůznější prvky, které musíme vzít v úvahu. Pochopitelně řešíme pouze stanovisko, nicméně toto stanovisko řeší několik zcela zásadních otázek, protože když se podíváme například na daně, když se podíváme na pozměňovací návrhy, které se týkají euroobligací, pak eh, jsou zde také odkazy na zprávu pana profesora Montyho. Chtěl bych tedy zdůraznit, že zpráva pana Magalia i mé stanovisko se snaží najít společný konsenzus. Jednotlivé politické strany měly původně velice odlišný pohled na danou věc, ale chtěl bych upozornit kolegy na to, že řešíme pouze stanovisko, které předkládá náš výbor Ekon. A za druhé, vyvinuli jsme úsilí, abychom dosáhli maximálního konsenzu, čili abychom sjednotili různé pozice. Jsem tedy otevřen eh, jakémukoliv dialogu s kolegy. Mám ovšem ještě další úkoly, takže bohužel nebudu mít možnost asi vždy se setkat eh, s kolegy přímo, osobně. Nicméně chtěl bych říct si následující. Toto stanovisko nám umožňuje, abychom dosáhli širokého koncenzu. Měli bychom přijmout stanovisko, které nás eh, spojí s dalšími stanovisky. Jak už jsem říkal, jedno stanovisko vypracoval výbor IMCO a zohledňuje názor většiny, většiny poslanců ve výboru Ekon. Jak již jsem říkal, jsem ochoten vyslechnout si vaše názory, jsem připraven také spolupracovat s panem Margaliem, protože má schodný názor jako já, čili to je vše. Děkuji mnohokrát. Nyní dva body, které probereme dohromady. Mám tady trochu malý problém eh, se stinovým zpravodajem, protože máme stejné stinové zpravodaje za ALDE, za Zelené a EKR, ale nemáme stejné stínové zpravodaje za socialisty, čili nyní bych dala slovo panu Lien Gogovi, který se může vyjádřit ke zprávě pana Margala. Pan Saben Kutas je přítomen? Není. Takže prosím, Pane kolego, máte možnost vyslovit se k této zprávě. Děkuji, milá Astrid. Pane navrhovateli, vážení kolegové, chtěl bych na úvod poděkovat panu Fejo, že pracoval velice rychle a minulý týden eh, předložil kompromisní pozměňovací návrhy. Je zcela jasné, že v této oblasti se snažíme sjednotit názory. Je to dost obtížné, ale je dobré, že se o to snažíme, ale je jasné, že nás čeká ještě dlouhá cesta, abychom dospěli skutečně k dohodě, která bude uspokojivá pro všechny strany. Co je citlivá otázka, je otázka daňová. Pochopitelně můžeme zjednodušit eh, daňové eh, otázky pro podniky, které působí na vnitřním trhem, ale co se týče hospodářské soutěže, tak ta vzniká eh, kvůli nepřítomnosti daňové harmonizace. A z toho důvodu eh, navrhuji, aby Evropský parlament požádal komisi, aby předložila legislativní návrh, co možná nejrychleji, a abychom se snažili sjednotit eh, fiskální základ společností. Co se týče pozměňovacího návrhu číslo 29 eh, pana Guara, která se týká euroobligací, tak to je velice aktuální v současné době. Především musíme eh, odpovídat na spekulativní útoky na eh, vnitřním trhu, to všichni víme, ale tyto euroobligace mají eh, posílit konkurenceschopnost Evropy, mají také nas, pomoci naplnit program 2020. Nyní otázka Eh, závislosti malých a středních podniků a velkých podniků. Víme, že malé a střední podniky jsou velice důležité pro ekonomiku v celé Evropě. Nicméně eh, jsou velice často závislé na nejrůznějších eh, problémech. Například není to pouze otázka administrativní zátěže, ale musíme si uvědomit, že vztah mezi malými a velkými podniky přináší ambiciozní politiku, především co se týče rozvoje evropského průmyslu nejen na vnitřním trhu, ale také v globální ekonomice. Z tohoto hlediska eh, máme pozměňovací návrh číslo 21 a doufám, že tento duch bude zohledněn ve všech kompromisních eh, návrzích. Mnohokrát děkuji za pozornost. Mulțumesc, domnule președinte. No, děkuji, paní předsedkyně. Nejprve dovolte, abych eh, poblahopřál panu kolegovi Margolo i Marfilovi za práci nad tímto návrhem stanoviska. Myslím si, že ta jeho vysvětlení jsou velice zajímavá. Každopádně mám určitou výhradu ohledně odrážky číslo 4. Souhlasím s tím, že státní eh, podpora může vést k určitým eh, ner vyváženým situacím, ale zároveň, když je tady hospodářská a finanční krize, tak jsou takovéto formy pomoci nutné a v některých členských státech ta situace stále eh, přetrvává jako krizová, takže bychom asi měli hodnotit ty dopady těchto pomocí na trhu, ale nezavrhovat je jako takové. A pak je tady ještě něco. Eh, sociální eh, eh, klauzule. Mario Monti hovořil o nutném sloučení těch cílů a nutnosti znovu získat důvěru občanů, přesvědčit je, že jednotný trh funguje. Takže my potřebujeme horizontální sociální ustanovení, aby to bylo propojené. Tady jde o článek 9 smlouvy. Je třeba prostě ten trh lépe organizovat a aby e, toto ustanovení o sociálních e, záležitostech dobře fungovalo, tak je třeba být e, k dispozici studii o dopadech, je třeba zhodnotit veškerou legislativu. A pak ještě, jak je to s tím řízením firem. Je nutné, aby tady existovaly solidní záruky, aby tady byly ženy v řídících orgánech podniků a firem, aby se ženy podílely na přijímání rozhodnutí. Prostě je zapotřebí zlepšit podmín, eh, možnosti konzultovat věci se zaměstnanci. A další věc. Malé a střední podniky, které pracují na jednotném trhu, které by měly mít eh, více Eh, možnosti dobrat se finančních eh, prostředků. Měli by mít tento přístup zajištěn a eh, zároveň by také měli mít zjednodušeny daňové povinnosti. A pak musíme zmínit služby ve všeobecném zájmu. Tady Eh, je samozřejmě nutné, aby tady existovala určitá škála nástrojů eh, v tomto směru i pro místní samosprávy. V neposlední řadě by toto stanovisko mělo obsahovat také návrh o lepší ochraně spotřebitele a to by nám zároveň umožnilo také se zabývat otázkami konkurence a konkurenceschopnosti paní Gulár ke oběma zprávám. Děkuji paní předsedkyně. Nejprve skutečné díky eh, kolegům. No, ono to není vždycky úplně jednoduché přicházet s pozměňovacími návrhy, když se jedná o stanovisko. Nechtěli jsme vám život eh, komplikovat, ale teď takové vlastně spojení se slyšením eh, pana předsedy Trišeta. Eh, v loňském roce komise požádala Jacques de la a jeho skupinu, aby připravili určité doporučení. Hodně práce bylo vykonáno. Evropská komise takto požádala také Maria Montiho. A byla tady taková určitá snaha o vyváženost mezi požadavky e, různorodými a vyváženost e, mezi e, situací v podnicích a ohledy k občanům a zaměstnancům. A naše frakce hodně stojí o to, abychom tuto práci převzali, abychom nezačínali po každé od nuly, abychom prostě využili toho, co už tady je připraveno kvalitně. Co se mě týče, tak já musím říct, že mi trošku dělá hlavu jedna věc v komisi se tak trochu postupuje kousek po kousku, krouček po krůčku a my přitom chceme mít takový celkový pohled. To je naše e, stanovisko. A je tady třeba dospět k určité politické schodě, aby byli všichni spokojení a najít rovnováhu mezi e, požadavky konkurenceschopnosti na jedné straně a na druhé straně e, požadavky vytvoření trhu v pozitivním slova smyslu a tady vlastně je to také otázka těch euroobligací. Já jsem ráda, že tenhle nápad nezapadl. Tu diskuzi otevíráme, je to velmi rozporuplný e, rámec a bylo by dobré, kdybychom se co nejvíc sjednotili, abychom řekli věci jasně a budeme potom také lépe vyslyšeni. A jednu věc závěrem. Je tady určitý potenciál růstu, to určitě ano. Je tady potenciál rozvoje při reformě vnitřního trhu a to musí jít ruku v ruce se vším, co děláme v oblasti hospodářské správy to je e, něco, e, co musíme více prokázat. Nechceme přece působit jenom jako síla, která e, penalizuje státy a z tohoto hlediska myslím, že kolegu můžeme poděkovat. Děkuji. Na řadě je pan Pascal Confin, který je stínovým zpravodajem zelených za, k oběma zprávám. Děkuji. Ve stejném duchu jako Sylvie bych chtěl i já připomenout význam eh, toho, abychom hledali mezi sebou kompromisy a abychom se přímo ne, příliš neodklonili od toho e, směru, který naznačila iniciativa Montyho a také Michela Barniera, který přece sloužil těch 50 hlavních doporučení. Takže tady je třeba, aby Eh, prostě ne, eh, ne, ne, neexistovala nadále ta většina oproti menšině, to je v přímém rozporu s Montyho doporučeními. A abych se eh, právě touto zprávou Montyho zabýval, Jedna věta je něčím, co tady v těch kompromisních pozměňovacích návrzích nevidím. Jedná se o kompromis C, bod 1a, ve kterém říkáte, že e, komise by měla znovu e, oživit ducha zprávy e, Maria Montiho a posilování fiskální a sociální konvergence. Já si nemyslím, že toto je duch Montiho zprávy říct podpora konkurence a liberalizace s cílem fiskální a sociální konvergence. On říká něco jiného. On říká, že musíme jít určitým prohloubením vnitřního trhu a zorganizovat skutečný vnitřní trh, včetně té fiskální oblasti. Takže to není důsledek jednoho a druhého, ale je to určitý paralelní proces. A ten kompromis, tak jak je vlastně koncipován, trochu narušuje ducha právě Montyho zprávy. A ještě k tomu fiskálnímu aspektu, a tady se přikláním k tomu, co řekl kolega, jedná se o e, fiskální záležitosti nadnárodních e, firem. To je na plánu práce Komise pro rok 2012. Jedná se také o téma, které přinesl e, pakt konkurenceschopnosti předložený Německem a Francií. Bylo o tom hlasováno vícekrát, ne za, nezávazným způsobem Evropským parlamentem parlamentem. Je to také ve zprávě Jose Manuela. A já myslím, že je naprosto nutné, aby to bylo i ve vaší zprávě, protože rozdělení úkolů má být spíš ve vaší zprávě, než ve zprávě Jose Manuela. A já to tam nikde nevidím formálně černé na bílým. A to myslím, že je škoda, že to není dobré. Je třeba to takto jasně pojmenovat ve stávajícím kontextu, protože teď přijde konkrétní návrh. A úplně poslední bod, to jsou ty služby v obecném zájmu to je také vlastně rozprava, která probíhá. My ji v Ekonu až tak nesledujeme, ale příslušným výborem je výbor pro eh, spotřebitele a vnitřní trh. Teď se vlastně eh, ty věci výrazně proměnily, jsou tady určitá určité konkrétní návrhy, které jsou e, v aktu o jednotném trhu Michela Barniera a myslím, že kompromis, ke kterému můžeme dospět my tady mezi sebou, je následující. Protože chceme specifická ustanovení pro malé a střední podniky, tak paralelně můžeme také žádat specifická ustanovení pro tyto služby. To znamená, že ta témata můžeme vést paralelně spolu. Pokud chceme určitá zjednodušení pro malé a střední podniky, proč ne pro služby v obecném zájmu? Protože v drtivé většině se jedná například teď v té rozpravě o sociálních službách a to realizují malé a střední podniky, někdy velmi malé podniky. Takže tady bychom vlastně tyhle věci mohli mohli tlačit najednou v jednom jednání. Děkuji. Pan Epping. Vše mm, stínový zpravodaj, také ke dvěma zprávám. Eh, thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedající. Já souhlasím s většinou aspektů obou zpráv a chci pogratulovat oběma zpravodajům k provedené práci. Eh, já jsem dostal řadu pozměňovacích návrhů, ze zkušenosti, eh, protože jsem pracoval v DG Internal Market, je třeba potrhnout určité základní zásady legislativy vnitřního trhu, ku příkladu čtyři svobody, které jsou velice důležité a často eh, eh, ignorované. Jedná se o volný pohyb zboží, kapitálu, služeb a pracovníků a také vzájemné uznávání patří k nejdůležitějším zásadám k Eh, tvorby eh, legislativy vnitřního trhu a také eh, politika pro hospodářskou soutěž. Na to je potřeba více poukázat a také poukázat na důležitý příspěvek malých a středních podniků. To je tedy příspěvek z mé strany a myslím, že to jsou návrhy konstruktivní, vzhledem k tomu, že jsme se dohodli na základní linii a doufám také, že budou respektovány. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. To tady byly stinoví zpravodajové a nyní ještě paní Krace žádá o slovo, prosím. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, na úvod bych chtěla říct si několik slov k dvou nebo třem pozměňovacím návrhům, které jsem připravila, které se týkají pomoci, která je poskytnuta na úrovni národní ekonomiky v případě krize. Je důležité, abychom se podívali, jaký dopad to má na konkurenceschopnost. Má to především negativní dopad na určité sektory, jako je například energetika a existují aspekty v oblasti konkurenceschopnosti, které musíme probrat. Například v některých oblastech neprobíhá liberalizace, někde ano, a jaká opatření musíme přijmout. To jsou dva body, které se týkají možného pokřivení hospodářské soutěže. A to je cílem mých pozměňovacích návrhů. Máme trochu sklus, ale ještě mohu požádat zástupce komise, zda se chce také vyjádřit. Prosím. Je vous remercie, madame la présidente. Euh, Bych vám poděkovat, paní předsedkyně. Komise nyní se nachází ve fázi, kdy naslouchá jednotlivým názorům a co se týče eh, příspěvků ze strany jednotlivých výborů, výborů pro vnitřní trh, tak v tuto chvíli je to velice významná a důležitá inspirace, abychom připravili akt pro vnitřní trh, čili sledujeme jednotlivé pozměvací návrhy. Děkuji, jsme vždy nadšení, když eh, nás komise tak bedlivě poslouchá. E Děkuji a potom ještě rychle chci říci, že souhlasím s tím, co zde zaznělo ohledně potřeby vyslat jasný signál ze strany tohoto výboru a co se týče ústředních otázek, které se týkají vnitřního trhu. Na tom budeme pracovat. A po této stručné debatě věřím ještě více, že se nám podaří dosáhnout dohody ohledně těch základních otázek. Myslím, že bude možné dospět k široké schodě v rámci tohoto výboru. A že se nám podaří navrhnout fungování euroobligací, eurobondů a i co se týče fungování malých a středních podniků, které často dostávají zakázky eh, od velkých korporací a naváží tady na otázku Jose Riego Manueli, který zde hovořil o horizontálních sociálních eh, dodatcích a o službách ve veřejném zájmu. Já chci říci, že nikdo z navrhovatelů nechtěl pominout eh, tyto otázky. Jsou také ve zprávě Montyho, jsou zde kompromisní návrhy. Možná, že znění těchto kompromisních návrhů není dokonalé, bude potřeba to znění ještě doladit, ale uh, mohu vás ujistit, že je tady přímá návaznost na zprávu profesora Montio. Děkuji, pane zpravodaj. Děkuji, pane zpravodaj. Máte ještě spoustu práce a nyní já budu říkat jednotlivá data. Budeme hlasovat 14. února, to znamená příští pondělí ve Štrasburku. Musím říct, že to je velice špatná praktika, že se o takových eh, zprávách hlasuje právě ve Štrasburku, protože v pondělí večer je celá řada dalších zasedání a nevím, zda už budeme mít k dispozici překlady těch eh, pozměňovacích návrhů, aspoň těch kompromisních pozměňovacích návrhů ve všech jazycích. Čili je to ten příslušný výbor, který je zodpovědný za tuto zprávu, bude o ní hlasovat také v pondělí. A to bude 7. března, čili opět eh, je to špatný postup. Měli bychom s tím přestat, eh, ale Nejsem zodpovědná za tento harmonogram, je to paní předsedkyně, takže uvidíme, co se stane. Každopádně děkuji a nyní se dostáváme k bodu číslo 6 pořadu jednání. E, týká se to zprávy a řízení podniků ve finančních institucích. A zpravodajkou je pan Fox. Pan Ashley Fox. Takže vám dám slovo. Máme zde stínové zpravodaje, pan Kadraj, kolega Nedorazil, pan Portas, Kanfa a Bazesku. Prosím, pane Fox, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já jsem rád, že jsme se dohodli eh, na eh, dobrém plánování práce mezi Bruselem a Štrasburkem. Já chci poděkovat kolegům stínovým zpravodajům i ostatním, kteří podali pozměňovací návrhy k této zprávě. Dostalo se mi eh, mnoho tedy významné spolupráce a dobrých pozměňovacích návrhů. Zvláště chci poděkovat paní Pasesku, paní Bols a panu Kadri, který zde dnes je. Pan Konfan mi promine, když řeknu, že Mnoho jeho pozměňovacích návrhů se sem bohužel nedostalo. A to z toho důvodu, že se oba dva díváme na kapitalismus poněkud jiného úhlu, ale myslím, že je to eh, podle mě je kapitalismus docela dobrá věc, on se ho snaží se zbavit. Eh, takže po zhodnocení pozměňovacích návrhů vyplynulo, že velká většina jich je ve prospěch a důvěřujeme zprávy. A to, že ten přístup respektuj anebo vysvětli by se měl dále uplatňovat, doplněný o konkrétní právně závazná pravidla a intenzivnější regulativní dozor buď na úrovni EU, anebo na úrovni vnitrostátní podle toho, jak je to vhodné. Některé ty pozměňovací návrhy, které jsem k této zprávě dostala, stál, se odchylují z naší eh, pravomoci eh, do pravomoci výboru Jury a tady mluvím o otázce odměňování. Chci kolegy, eh, kolegům připomenout, že naše kompetence je omezena pouze na odměňování ve finančních institucích, které žijí z veřejných peněz. Na toto téma se musíme snažit se soustředit. Já teď pracuji na kompromisních návrzích, které stínovým zpravodajům předám co nejdříve a potom uspořádám naši schůzku se stínovými zpravodaji, abychom se dohodli na těchto kompromisních návrzích a vypracovali stanovisko, které doufám bude přijatelné pro většinu poslanců. Paní předsedající, Hlasování ve výboru by se mělo konat 13. března a zpráva by se měla dostat na plenární zasedání v dubnu. A vzhledem k tomu, že máme málo času, tím skončím. Euh, Děkuji, pane zpravodaji. Teď dám rychle slovo stínovým zpravodajům. Nejprve panu Kadrajovi. A omlouvám se, jestli jsem to nevyslovila správně. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Chtěla bych eh, poděkovat eh, za úvod panu zpravodaji a chtěl bych také poděkovat za veškerou spolupráci. Budeme mít eh, zanedlouho schůzku a probereme několik bodů. Bylo předloženo, byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů. Možná v některých bodech jsme příliš opatrní a v některých bodech musíme ještě zapracovat. Ten přístup eh, buď splňují pravidla nebo vysvětlí, já si myslím, že to je dobré, ale musí to být ještě doplněno a podloženo závaznými opatřeními, abychom zajistili skutečně rovné podmínky pro všechny. Musíme se také zaměřit na evropského eh, regulátora, jakou úlohu bude sehrávat on. Máme možná na některé body rozdílný pohled. Myslím si, že některé politické skupiny eh, předloží eh, trochu odlišné pozměňovací návrhy. Co se týče řízení rizika, má politická skupina předložila několik pozměňovacích návrhů v některých případech chceme vysvětlení. Máme systém interní zprávy, eh, což je požadováno ve finančních institucích. Musíme mít také odborníky, kteří budou pracovat nezávisle, musíme mít určitý způsob nebo systém dohledu. Musíme tedy vědět, jak společnosti ve financích eh, organizují jednotlivé operace. Je tedy několik bodů, které bychom mohli dále rozpracovat. Co se týče samotného řízení a zprávy, tak eh, správní rady musí se stávat ze schopných, kompetentních lidí a musíme také zajistit, aby tyto správní rady jako celky byly schopny pracovat dobře a aby byly schopny dostatečně hodnotit rizika. Čili měli bychom zajistit externí hodnocení, abychom měli skutečné dobré hodnocení rizika. Dále je to otázka odměňování. Eh, když máme dobré řízení, dobrou zprávu, tak eh, ve zprávě jsou určité principy, které bychom měli aplikovat. Eh, některé aspekty musíme schválit v našem výboru, to bude první krok, to je tedy stanovisko mé skupiny máme pocit, že je zapotřebí ještě zavést další dodatečná opatření, například abychom eh, nečinili příliš rizikové eh, kroky. Já doufám, že se nám podaří eh, dosáhnout kompromisu. Ten počet pozměvacích návrhů poukazuje na velký zájem. Budeme velice pečlivě zažovat další návrhy. Děkuji, pane Kadroji. Omlouvám se za EPP. Bych chtěl jenom říci, že pan se zastupuje paní Bosesku. Takže máte slovo, prosím. Děkuji. Já jsem nechtěl eh, nahradit paní Azesku, ta je nenahraditelná. Chtěl jsem jenom učinit několik připomínek vzhledem k pozměňovacím návrhům předloženým EPP. Myslím si, že to eh, by bylo eh, příliš rychlé, kdybychom dospěli k eh, názoru, že souhlasíme. My spíš většinově jsme pro určité Eh, formy regulace a myslíme si, že samoregulace nestačí vzhledem k situaci, která nastala. Pak jsou tady věci, kolem kterých panuje eh, různost názorů. A tam e, se jedná o situaci, kdy e, zpravodaj hovoří o nutnosti mít národní orgány. My dáváme přednost evropským orgánům a myslíme si, že je třeba, aby ta pravidla byla stanovena na úrovni evropské a ne národní. To je jenom pár příkladů, abych prokázal, že práce na e, kompromisních pozměňovacích návrzích bude možná trošičku složitější, než jak naznačuje zpravodaj, ale každopádně nic není nemožné a tím, že ty věci dáme dohromady, společným úsilím se nakonec nějakých kompromisů dobereme. Děkuji, pane Gozesi. A na řadě je paní Schernburg, která je stínovou zpravodajkou za ALDE, ale není tady. Takže patrně je možná také nenahraditelná, nevidím nikoho z ALDE. Dobře, Dalším stínovým zpravodajem je pan Pascal Confin. Prosím, máte slovo. v zásadě jenom rychle eh, navážu na to, co řekl kolega Kadawi, protože my jsme předložili pár pozměňovacích návrhů společně. Myslím si, že velký rozdíl eh, tkví v tom, eh, jak vnímáme comply and explain a e, jde o to, zdali politika odměňování bude bez nějakých veřejných pravidel, či nikoliv. Přitom e, přece toto bylo zásadní, když jsme hovořili o tom, jak skrotit e, ta rizika ale patrně na závěr e, dospějeme k nějakým kompromisním návrhům, které budou daleko od těch, které jsme předložili z kraje, ale jsou tady určité hranice, za které naše frakce nemůže jít. Konkrétně jde o to e, posílit vůbec e, myšlenku, zda tady má být regulace či ne v této oblasti. Zdali ta, e, ty výbory pro rizika mají mít pravomoce, aby mohly kontrolovat rizika spojená s odměňováním. Je tady celá řada správních rad, které jsou mnohem silnější v kontrolování Eh, rozhodnutí eh, eh, vedení podniků. Jde samozřejmě také o to zamezit kumulaci mandátů, protože tady nejsou žádné protiváhy uvnitř podniků a firem a především u finančních institucích dostatečně silné protiváhy, které by umožnily, aby politika odměňování byla v jednotě s obecným zájmem. Takže v této věci jsme předložili pár pozměňovacích návrhů a zároveň bychom neměli jít pod stanoviska, která byla odhlasována e, většinově v Evropským e, parlamentem v obdobných e, záležitostech. Takže pod to bychom jít neměli. Děkuji, pane Kofene. Mám tady ještě pana Portase z GUE jako stínového zpravodaje, ten zde také zdá se není takže postupujeme rychle. Stínoví zpravodajové zde nejsou a proto mohu teď dát slovo eh, panu Foxovi zpravodajovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem zapomněla na zástupce z komise. Tady někdo z komise, souhlasíte s tím, že nejdříve promluví zástupce komise? Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych eh, poděkovat za slovo. Nacházíme se v situaci, kdy nás zajímají všechny nápady, právě dokončujeme hodnocení dopadu, kterou budeme předkládat eh, komisaři a eh, zaměříme se na tři osy. Jednak je to r... právní rada, hodnocení rizik a také to dohled, eh, který musí být účinnější. To znamená, že se pokusíme připravit návrh, který bude uspokojivý. Děkuji. Takže zajímavé myšlenky, to znamená, že návrh předložíte panu Barnierovi a těšíme se na konzultaci eh, s panem komisařem Barnierem. A nyní má slovo pan Fox. Děkuji, paní předsedkyně. Slyšela jste nejrůznější typy názorů dnes odpoledne a je to poprvé, kdy mám možnost vyslechnout si také pana Gozese. Eh, pochopitelně jsem hovořil eh, s kanceláří paní Basesku. Určitě jste si povšimla, že bude dost obtížné dojít ke kompromisu v jednotlivých bodech, o kterých jsme se nezbavili, ale jsem odvážný, eh, pane Gozesi, čili budu dělat vše, co je v mých silách. Eh. Děkuji mnohokrát, pane Foxy. Chtěla bych také poděkovat za to, že jste zdůraznil, že vy jste vyvinul velké úsilí, takže vám přeji hodně odvahy, ale také upřímnou soustrast, protože když se podíváme na kompromisní pozměvací návrhy, nebude to snadné. Takže děkuji. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, je to bod číslo 7. Krátký prodej a svapy úvěrového selhání. Spravodajem je pan Pascal Canfin a Dovolila bych si hned předat slovo také s těmi zpravodajům. Eh, právě máme 25 minut eh, času eh, nad navíc. Někteří stínoví zpravodajové možná počítali s tím, že budeme postupovat pomaleji a přijdou později. Takže co si dát představku? nebo vám hrozí, že budete diskutovat pouze s jednou osobou se mnou pan Ferber přijde, pan Goebbels eh, toho zastupuje eh, kolega Sputido, pan Paul Schmidt tady není, pan Kamal zde není také přítomen a pan Hendl z GUE není v sále. Já jsem připravena přerušit jednání eh, na nějakých pět minut a pak se uvidí, jestli dorazí někteří kolegové. Takže, kolegyně, kolegové, přerušuji na pět minut jednání našeho výboru. Takže na deset minut, výborně. A chtěla bych požádat politické frakce, aby se e, pokusili e, zajistit, aby stínoví zpravodajové přišli včas do sálu. Takže přerušuji jednání výboru na deset minut. Eh, eh. Tak, vážené kolegyně, vážení kolegové, samozřejmě časové dispozice v pořadu jednání jsou jenom indikativní, ale musíme se toho trochu držet. Máme zde několik stínových zpravodajů v sále. Pokud by pan zpravodaj souhlasil, tak bych mu teď dala slovo. Prosím, pane Kamfene. Máte slovo k otázce krátkých prodejů a svapů úvěrového selhání. E, děkuji, paní e, předsedající. Já si tady nechci ten čas monopolizovat, e, protože hlavně je teď čas na to, abych vyslechl stanoviska stínových zpravodajů. Řeknu jenom tolik, že jsme v minulém týdnu měli první pracovní jednání, bylo nesmírně efektivní, dospěli jsme k několika kompromisním pozměňovacím návrhům. Druhé takové jednání proběhne příští týden ve Štrasburku a 28. února budeme hlasovat ne 14. jak bylo původně naplánováno. Chci ještě zdůraznit, že hlasování toho 28. února by nám mělo umožnit abychom vlastně před přijetím obecného stanoviska rady a před jednáním eh, eh, ECOFINu měli již eh, věci hotové. Takže to, že věci odložíme, že to hlasování odkládáme o 14 dnů, neoslabuje naše vyjednávací stanovi, naší vyjednávací pozici vůbec. A dva další stínoví zpravodajové ještě mají dorazit. Rád si vyslechnu tyto dva přítomné. Děkuji, paní zpravodaji. Budeme tedy takto postupovat. Nejprve dám slovo panu Sanchezi Presedovi, který nahrazuje pana Goebbelsa, který je samozřejmě prakticky nenahraditelný. Eh, já se pokusím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se snažím nahradit tedy stínového zpravodaje. Jsem e, takovým mluvčím kolegy Gebelse, který tady bohužel není. Rád by tu byl, ale je s parlamentní delegací v Libanonu. Chci poděkovat panu Kafenovi a všem stínovým zpravodajům, protože spolupráce e, probíhá excelentně. A chci také říct, že pan Goebbels je velice spokojen s průběhem jednání, které proběhlo minulý týden a zároveň si pan Goebbels uvědomuje, že bude třeba ještě diskutovat o celé řadě pozměňovacích návrhů a dospět ke kompromisům. Naše frakce by ráda řekla své stanovisko ke třem věcem, které se nám zdají velice důležité. Nejprve tedy eh, dosah tohoto nařízení eh, Toto nařízení by mělo posílit úlohu e, těch dozorčích orgánů e, a měly eh, by eh, být pokryty všechny finanční produkty, úplně všechny, bez jakékoliv výjimky, od cených papírů až k těm nejsofistikovanějším novým produktům. A zároveň by nemělo vůbec záležet, kde tyto produkty jsou uváděny na trh eh, přes přepážku či virtuálně jakkoliv. Pro kolegu je to tedy jasné, to pole působnosti by mělo být velice široké, mělo by zahrnovat všechny produkty, ať už je jejich původ jakýkoliv. A skutečnost, že se věci odehrávají ve striktně soukromém eh, sektoru, neznamená, že eh, dozorčí orgány k tomu nemají co eh, říci. To vůbec ne. Druhá věc, která nám leží na srdci, je otázka transparentnosti. Ta musí být opravdu zaručena. A proto je tady velmi důležité ty věci označovat jednotlivé kroky. To prostě není možné eh, opomíjet z nějakých eh, důvodů eh, nákladů a výnosů. Jinak by totiž ty dozorčí orgány nemohly provádět svou eh, práci, nemohly by vlastně ty jednotlivé příkazy vůbec dozorovat. Takže eh, kolega Goebbels tento systém označování příkazů velmi podporuje. A třetí věc, kterou eh, socialistická frakce velmi upřednostňuje, je otázka těch krátkých prodejů, nebo spíš stanovisko k nim. Je důležité, tady e, vnímat e, širší souvislosti těchto krátkých e, prodejů. My osobně nejsme proti těmto prodejům a tady jde také o to, aby tady byl systém včasného varování, který by byl spuštěn. Domníváme se, že pokud se tyto fenomény projeví, tak je třeba si uvědomit, že sebou nesou určité riziko a že je třeba hledět na důsledky těchto operací. A finanční operátoři sami mohou někdy svým působením eh, dovést eh, situaci k tomu, že se stane kontraproduktivní. Takže tento typ operací, těch nekrytých operací, ten musí být také e, velmi důrazně střežen. A zároveň kolega Goebbels e, zůstává optimistou, domnívá se, že práce, která byla vykonána, je e, určitě, určitě pozitivní a že nakonec dospějeme ke konsensu. Děkuji. Pan Goebbels se vydal do Libanonu, aby tam provedl revoluci a vy ho tady velice dobře zastupujete v tomto smyslu. E, je jistě e, uklidněn a využívá těchto dnů v té krásné zemi. Na řadě je pan Ole Schmidt, ale není v sále. A tak se ptám, zda je někdo jiný z ALDE tady. Není tomu tak, takže pan Kamal, ten je tady, máte slovo. Děkuji. Předřečník sehrál úžasnou úlohu, když nahradil pana Goebbelse. Já vím, že to není nic jednoduchého, také přejeme panu Goebbelsovi, aby se ve zdraví vrátil eh, z Libanonu, i když s ním zásadně nesouhlasím eh, ohledně řady otázek. Chci poděkovat Paskalovi za jeho práci na tomto nařízení a na našem kompromisním setkání eh, minulý týden, které se neslo ve velice konstruktivním duchu. Většina eh, těch různých názorů byla zapracována. Teď se dostáváme do oblastí, kde tedy bude, eh, budeme dospívat ke skutečným kompromisům, protože nikdo z nás pravděpodobně nebude úplně spokojen s tím finálním výsledkem, ale dobereme se eh, k nějakému rozumnému kompromisu, který zahrne maximum názorů z těch různých frakcí, které se té práce zúčastní. Chci poukázat na některé ty otázky, kde bych stál o trošku jiné řešení těch kompromisů a nebo otázky, eh, ohledně nichž jsme se kompromisu ještě eh, nedobrali. Za prvé se jedná o pravidlo lokalizace. Nevím, jakým způsobem se tento kompromis ještě podaří e, dosáhnout a také rezervy. Nechceme e, způsobit e, zkreslení v likviditě a chceme umožnit malým půjčitelům i stejný přístup jako velkým půjčitelům. A potom také některá ustanovení, které se týkají tvůrců trhu. Tady se situace zpřísňuje, i když převážná většina eh, vlastně té orientace je, jde eh, směrem eh, směrem k spíš uvolňování. A teď, co se týče úvěru svapů úvěrového selhání CDS vydaných státy, já vím, že vlastně mezi dvěmi, eh, dvěma eh, vlastně velkými frakcemi je tady většina, ale v době, kdy vlády se dělají starosti s tím, co je, budou veřejné dluhy stát, když t- cenu těchto dluhů budeme ještě zvyšovat, tak naše vlády e, budou muset vynalo- vynaložit ještě více peněz na e, dluhové službě. E, protože to eh, bude eh, důsledek eh, našich kroků a nebudou mít potom peníze na veřejnou službu. Je potřeba pochopit, proč instituce nebo i jiní aktéři využívají nekrytých svapu eh, úvěrového selhání, eh, kdy nemají ten pod, tu podkladovou eh, obligaci. Je to v době, kdy nemají krytí nebo ani pojištění investice a když se jedná pro tento projekt, když je vlastně navázán na nějaký projekt, projekt vlád, tak je tady vlastně silný vzájemný vztah mezi touto skutečností a nebezpečím eh, neplnění eh, v souvislosti s touto investicí. Já jsem pozoroval dvě instituce, které půjčily peníze na investice do eh, nákupního centra v jednom z nových členských států a bylo potřeba tady vydat CDS e, na poskytnutí zajištění a je tady silná vzájemná vlastně návaznost mezi státními dluhopisy a e, e, tímto projektem. Tady je zájem o určité pojištění, ale, ta pojištění není, ale to pojištění není k dispozici. Proto si kladu otázku, jaký dopad bude mít to, když investoři nebudou moci pojistit své riziko na takovou, eh, v rámci takové eh, investice, když, takové, když to bude vlastně výslovně eh, zakázáno. My samozřejmě chceme zabránit, zabránit zneužívání krátkých prodejů a chování v rámci krátkých projektů, ale to přece řešíme v rámci jiné směrnice o zneužívání pozic na trhu. A tady taková situace eh, nenastává. A nebo bychom mohli se zamyslet nad nějakým důmyslnějším pozměňovacím návrhem, takže tam, kde máme podezření na nějaké spekulační chování, které nám není sympatické, musíme to uh, posuzovat individuálně, tam, kde třeba budou nějaké rozvojové banky nebo obligace nebo infrastrukturní projekty, kde bychom mohli připustit výjimky co se týče hlasování, kolegové, vím, že tady máme vlastně eh, dvě velké, eh, nebo velké frakce, kdy EPP, eh, socialisté a zelení chtějí úplně zakázat ty nekryté svapy úvěrového selhání, ale zamyslete se nad dopadem, který to bude mít na trh. Já vím, že teď eh, vlastně eh, jsme ve finanční krizi, ale co to bude mít opravdu eh, za dopad nad ekonomikou? Proto chci vyzvat kolegy poslance, aby se znovu zamysleli nad reálným dopadem na ekonomikou a chci také znovu vyzvat, abychom zbytečně nezdražovali půjčování peněz. Děkuji, pane Kamele. Chtěla jsem přivítat pana Olšmita, který dorazil, který je stínovým zpravodajem za ALDE této zprávě, takže hned bych mu ráda předala slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Myslím, že vás budu podporovat. Slyšel jsem ty poslední věty. Musím přiznat, že to je pochopitelně nesmírně složité, nemáme žádná jednoduchá řešení, ale myslím si, a to je také naše odpovědnost. Pascal se to, myslím, dobře uvědomuje. Neměli bychom dělat nic, aniž bychom věděli, jaké to bude mít dopady. To by bylo velice špatné pro trh. Na úvod bych chtěla říci, že vyjednávání, která zatím proběhla, byla vedena velice přátelským, zdvořilým způsobem. Panovala tam dobrá nálada. Chtěl bych říci, že z vašeho hlediska jste udělal vše, co bylo ve vašich silách. Možná byste mohl dosáhnout ještě větších úspěchů v dlouhodobém výhledu, ale chci také poděkovat sekretariátu, který také velice pomohl. A Některé tyto návrhy, například návrh, který se týká EASMy, tak myslím si, že tento návrh je velice dobrý, ale možná byste, kolego, mohli jít ještě dál, co se týče tohoto orgánu ESMA. Možná byste mohl zvážit některé aspekty. ESMA by měla mít více kompetencí než například národní úřady. Také podporuji váš návrh, to znamená otázka podávání zpráv, otázka zveřejňování informací. Já si myslím, že se ta situace spíše zhorší, než zlepší. Co se týče individuálních poskytování informací, musíme povzbudit takovéto chování. To by vedlo ke stádnímu chování, což by asi mohlo zhoršit situaci. Dále je tady článek 6, to se týká označování příkladu. Já si myslím, že je velice užitečná informace, která odůvodňuje výši nákladu a povede to k vytváření informačních systémů, ale já si myslím, že tento postup by byl velice nákladný. Někteří možná budou tvrdit, že to je jedno, že se jedná o společnosti, podniky, které si mohou dovolit eh, určité poplatky a náklady pro ně nejsou problém, ale když se na to podíváme z dlouhodobého hlediska, když si dáme jednotlivé náklady dohromady, aniž bychom věděli, jak budou tyto náklady narůstat v průběhu času, tak eh, to by mohlo být určitou překážkou pro daný trh. A pak eh, je tady klíčová otázka, která se týká těch nekrytých krátkých prodejů. Eh, dále nástrojů eh, CDS nebo těch státních dluhopisů. Slyšel jsem v rámci naší diskuse někteří kolegové říkali, že Lehman Brothers eh, právě padla kvůli krátkému prodeji i jiné finanční instituce, ale já si to nemyslím. Já si myslím, že ten eh, hlavní problém byl někde úplně jinde. A když se obchoduje s nekrytým krátkým prodejem, poskytují se informace, tak naopak to napomáhá vytváření trhu. Eh, myslím, že mám právo být eh, akcionářem v bance ve své zemi a vím, že se velice zlobili, že právě probíhal ten krátký prodej, asi rok nebo dva, a lidé, kteří se zabývali krátkým prodejem v pobaltských státech, tak si uvědomili, že tam existuje určitý problém, že se nachází už na hranici teda určité nezákonnosti a týká se to chování Eh, generálních ředitelů, ale když se podíváte na nějakého malého akcionáře, tak tyto lidé si mysleli, že naopak to bylo velice prospěšné, že to přinášelo určitou hodnotu, ale o několik eh, měsíců později to všechno vyplavalo na povrch a potom lidé změnili názor. Slyšel jsem, to říkal Kamal, Kamal hovořil o CDS, o problémech s likviditou a co se stane v případě rizika. Já naprosto sdílím tyto názory. Opravdu si myslím, že dřív než ukončíme tuto kapitolu a připravíme veškeré dokumenty, tak eh, aspoň ti, kteří sdílí to vaše názory, tak všichni musí předložit dostatečné důkazy. To břemeno, důkazní břemeno je na vaší straně, musíte říci, to se nestane na trhu, to nespůsobí problémy, to bude dobré pro reálnou ekonomiku. A problémy, které tvrdíme, že vzniknou, budou pouhou chimérou. A Myslím si, že některé ty technické podrobnosti, já musím přiznat, nevím tedy ostatní, zda jste odborníky skutečně na toto téma. Já musím doznat, že já nejsem odborníkem na krátký prodej. Já jsem akcionářem v některých podnicích, ale nejsem zcela jistě odborníkem na to, co se stane na finančním trhu. Měli bychom být tedy opatrní, měli bychom naslouchat těm, kteří eh, skutečně prodávají tyto nástroje a ti, kteří tvrdí, že to může být eh, problematické pro trh. Byl jsem kritizován, protože údajně příliš naslouchám eh, trhu. Bylo řečeno, že jsem vysoce subjektivní, ale já se toho neobávám. Já tvrdím, že naslouchám finančnímu trhu, protože Myslím si, že dobře fungující finanční trh, dobře fungující banky jsou naprosto nezbytné pro fungování celé Evropy, ale chtěl bych eh, přispět do diskuse tím, co říká také vláda. Někteří kolegové říkají, neměli byste poslouchat vlády v severských zemích, nejsou středem světa, to je asi pravda, ale u nás doma, v dalších severských zemích eh, se nám podařilo Eh, překonat ohromné problémy. A neměli jsme vůbec žádné problémy v oblasti prodejů na krátko. To je názor švédské vlády, to je názor dozorovacích orgánů a já jsem ochoten jim naslouchat. Alespoň eh, do té doby, než eh, se vám podaří mě přesvědčit. Ale souhlasím s jednou věcí. Souhlasím, že bychom měli vybudovat určité chování, určitý systém, to znamená, že se všichni budou chovat stejně, protože k čemu došlo v Německu? To bylo velice nepříznivé. Měli bychom mít tedy systém, který bude kodifikovat určité chování po celé Evropě a pochopitelně můžeme se dohodnout na určitých kompromisech v této oblasti. Na závěr bych chtěl říci, a to asi nebude žádné překvapení, jsme silnou skupinou ve středu, pokud se podíváte na způsob hlasování v Evropském parlamentu, tak je patrné, že ALDE téměř vždy asi z 95-90% vítězí v hlasování, což není nic zvláštního, protože se nacházíme ve středu. Ale za těchto okolností bych chtěl zdůraznit, že se nejsem úplně jist, zda má skupina souhlasí naprosto se vším, co tady říkám já. Možná tam mohou být určitá překvapení, ale tu vidím až na závěr. Já osobně doufám, Paskale, že se ti podaří jít ještě o kruček dál v tom způsobu uvažování, ale prosím nepřežeň to, protože to by mohlo být problematické. A jak již jsem říkal, to je takový vtip. Myslím si, že je problém, když politici zakazují určité finanční nástroje, protože pokud eh, budeme provádět takovéto zákazy, tak tady budou jiné nástroje, které budeme zakazovat a příště budeme považováni za orgán, který pouze něco zakazuje a takovýmhle směrem by se Evropa podle mého názoru měla, neměla vydávat. Takže Paskale, v tuto chvíli jenom prosím, pokud se prosadit ještě něco více. Děkuji, pane kolego. Já vám přeji, abyste dokázal být takhle, přesvědčiv, eh, takhle přesvědčivý eh, tváří v tvář vašim kolegům ve vaší frakci, když jste tím stínovým zpravodajem, jako jste byl zde. A eh, myslím, že je dobré mm, jít cestou vaší velmi moudré rady, vyslechnout vždycky ty, kteří vědí, o čem hovoří a rozumí věci. Teď tady mám určité problémy. Pan Tomas, stínový zpravodaj z GUE, tady není přítomen. Pan Markus Feber, stínový zpravodaj za EPP, zde také není, ale pan Jean-Pierre Gozes, náš polivalentní mnoho eh, multifunkční koordinátor, ho nahradí. Děkuji, paní předsedkyně. Já nikoho nenahrazuji Eh, paní Bazesku, to už eh, byla první, eh, to byl první pokus, teď zase pan kolega Ferber, to bych byl už transsexuálem. Nejsem ani zpravodajem, ani stínovým zpravodajem, chtěl jsem jenom poskytnout stanovisko jako náš, jako jeden z naší frakce, ale ne jménem frakce. Já si nemyslím to, co říká pan Ole Schmidt a možná, že tedy nejsem liberálem. Vždycky eh, ho slyším, jak říkat, eh, musíte trhu dokázat, že to, co chcete udělat, je dobré, že je to dobré pro reálnou ekonomiku. Výborně. Já jsem byl advokátem 25 let eh, svého života a důkazy jsou důležité. Proč ale nikdo nikdy neřekne, ať trhy dokáží, že to, co dělají, je dobré pro reálnou ekonomiku. To by také přece bylo dobré? To by byla dobrá otázka. To, co je dobré pro, ekonomic, pro reálnou ekonomiku, to by potom mohlo být převzato, abychom eh, mohli se z toho poučit. Přece nemůže nám nikdo zabraňovat, abychom eh, dělali věci, které jsou dobré pro reálnou ekonomiku. Tento trh s velkým to nám přece nemůže zabraňovat, abychom dělali věci, které jsou dobré pro eh, ekonomiku, pro občany a tak dále. Já jsem deset let pracovala pracoval vlastně jako bankéř a finančník, ale vám, jednu vám ře- věc vám řeknu, že i když pracujete ve veřejné instituci, tak to často nejsou ta rozhodnutí rozhodnutími, která by byla dobrá v obecném zájmu a někdy nejsou dobrá ani pro daný podnik. My jsme měli Eh, akcii eh, za nějakých 23 eh, tisíc eur a teď je to 2-3 eura. Tehdy se, nám řík, tehdy se tomu říkalo, že to jsou takové ty jisté, jisté akcie, bezpečné, protože si je můžete koupit s ušetřenými penězi, že to je dobrá investice. Vy mi řeknete investor vždy riskuje, ale Tehdy to bylo vnímáno jako klidná akcie, defenzivní typ akcie. A proč to nefungovalo? Proč se to všechno takto zhroutilo? Je to jednoduché z dvou důvodů. Za prvé, eh, prostě tady eh, byl problém, eh, problém ve Spojených státech. Jeden eh, vlastně monopol v tomto směru ztratil vládu nad věcmi a začal blbnout. Je třeba věci nazývat pravým jménem a vlastně pak vlastně ten mezibankovní, ten mezibankovní rozměr se ztratil a business model eh, fungoval tak, že pokud jste neměli průběžně eh, hotovost, eh, tak jste byli vlastně nesolventní. A tento problém, či tento model fungoval dobře do té doby, než si lidi začali po té hotovosti schánět. A je třeba se vyhnout tomu za E, kázat něco, co by se mohlo stát absurdním. Zároveň máme také politický úkol dívat se na to, zdali to, co dělají ostatní, to, co dělají trhy, je racionální a přijatelné. S určitým pojmem rizika. Já jsem pro riziko, nejsem pro sovětskou ekonomiku, ale zase říct, že když máme nápad, že musíme nejprve dokázat, že to je ten úplně nejlepší, a zatímco, když mají nápad ostatní, tak nemusí dokazovat nic, nemusí dokazovat, že to je ve veřejném zájmu. Tak toto je nevyvážená situace. Tady se vlastně e, vždy e, e, hovoří pouze o zisku, ale já si myslím, že je třeba se opravdu dívat jasně na to, aby reálná ekonomika na sebe brala rizika, která jsou nepřiměřená. Já osobně nemám nic proti bankám, vůbec ne, a vždy eh, se budu dívat eh, se zájmem na to, co dělají, ale zároveň říkám, je třeba být obezřetný a v této věci Pascal má ještě určité kroky, které musí učinit, eh, musí ještě něco trochu možná obalit konkrétními věcmi, ale zároveň se nemusí ničeho zříkat není tady nutné eh, dokazovat, že něco by bylo eh, nebezpečné. Vidíte, nebyl jsem stínovým zpravodajem, jenom jsem řekl svůj názor. Vidím, že někdo z GUE dorazil. Thomas Sender byl stínovým zpravodajem a já se táži, zdali ho chcete, pane kolego, zastoupit. Pan Handel je stínový zpravodaj za GUE. Eh, k této zprávě, když jste přišel, chcete se místo něj eh, ujmout slova, tak máte slovo. Ano, děkuji. Já jsem přišel trochu později, protože jsem byl ještě v jiném výboru, takže se omlouvám a teď tedy můj projev bude poněkud spontánní, ale chtěl jsem říci, alespoň tedy z, z hlediska naší frakce, že tady jsou pro nás důležité dvě věci, ještě v reakci na Paskala. Na jedné straně zákaz eh, tedy těch nekrytých krátkých prodejů, ten naprosto podporujeme. A co je pro nás také důležité, to je otázka do jaké míry mají být vlastně také zakázány spekulace, které se týkají obchodování se surovinami eh, a potravinami. Eh, o víkendu jsme se o tom hodně bavili v Německu, že teď hodně stoupají ceny eh, potravin a je potřeba tyto ceny nějakým způsobem trošku pohlídat. Vím, že bude velice těžké tady získat většinu pro tento zákaz, ale myslím, že z perspektivního hlediska je to opravdu důležité a centrální téma a nesmíme si ho nechat eh, vlastně, eh, jak si nechat ujít tu příležitost také toto téma vzít pod tuto zprávu a zabývat se jim tomto výboru. Máme zde zástupkyni komise, paní Fabrikas, prosím, máte slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je patrné, že v Evropském parlamentu je velice bohatá diskuse, která se týká této zprávy. A co se týče návrhu komise, eh, na evropské úrovni bychom měli mít rámec, systém koordinace spolu se systémem harmonizace jednotlivých opatření ta ESMA musí sehrávat důležitou úlohu nejen z hlediska koordinace, ale musí také přijímat konkrétní opatření v případě rizik, která se mohou objevit na trhu. Opatření, která byla zabudována do návrhu komise, jsou opatřeními, které se týkají konkrétních nástrojů a komise připravila opatření, nebo spíše vysvětluje eh, v hodnocení dopadu, ve studii hodnocení dopadu, které je spojeno s legislativním návrhem a tímto způsobem si myslíme, že návrhy komise musí být připraveny v tomto duchu, musí být proporcionální eh, vůči rizikům na trhu a vůči jednotlivým nástrojům. Co se týče opatření, která se týkají eh, toho pravidla lokalizace, návrh komise zavedl pravidlo lokalizace, které je velice přísné, které jde nad rámec toho stávajícího systému, který je, je uplatňován v USA. Tímto způsobem chceme eliminovat rizika na trhu, která mohou vést k nefunkčnosti daného trhu. Tímto způsobem, a to je pro nás velice důležité, to pravidlo lokalizace eh, musí být eh, patřičně přísné. Následně, co se týká opatření eh, toho označování příkazu a to se týče transparentnosti, myslíme si, že to je opatření, které je nesmírně důležité v návrhu tohoto, v rámci tohoto návrhu. Pro, proč? Protože aplikace tohoto opatření eh, neposkytuje nejen informace trhu agregovaným způsobem, ale zároveň také úřady mají příležitost získat z těch jednotlivých borus nebo prodejních míst velice konkrétní informace v případě, pokud chtějí sledovat eh, další vývoj, čili ten flagging nebo to označování příkazů je důležitou součástí návrhu, které předkládá komise. Navíc bych chtěla také pohovořit o skutečnosti, že Evropská komise eh, navrhla tento legislativní návrh spolu se studií dopadu. Našli jsme nezbytné prvky, jak kvalitativní a také, když se podíváme na informace, které nám poskytují trhy, tak bohužel ta transparentnost ještě není dostačující. Nemáme tedy dostatečnou transparentnost, čili podobně jako v případě short sellingu chceme zajistit dobré fungování trhu, včetně všech opatření, která zajišťují transparentnost a také eh, vytvoření tzv. bezpečnostních sítí, které mají zlepšit fungování trhu a také chceme dát eh, pravomoci členským státům. Není to pouze otázka integrity trhu, není to pouze otázka, jakým způsobem funguje finanční trh, ale je to také otázka stability těchto trhů. Především, co se týče ochrany dobrého fungování trhu. Děkuji mnohokrát. A eh, intervenieren takže teď tady máme tu velkou příležitost pro zástupce největší eh, politické frakce, paní předsedkyně, paní Dojenko, nebo já nevím, jak vás mám přesně oslovit. Eh, děkuji. Nebudu rozhodně hovořit dlouho. Naše politická frakce předložila pozměňovací návrhy eh, poměrně jednoznačné a naše stanovisko k označování je známé. A zpravodaj o něm ví, je třeba pomyslet na přidanou hodnotu CDS a e, těch e, nekrytých příkazů. Je tady několik pozměňovacích návrhů, které se vztahují E, k pravidlům ohledně té lhůty, e, to, co nemůže být vlastně odloženo a případně na jak dlouho to může být odloženo. Jedná se o, ty, o tu problém vnitrodennosti a pak také jsou tady e, otázky těch podvodů na trzích. To jsou asi také pro nás i nejdůležitější věci. A e, nešel bych cestou změny těch stropů, ale spíš e, zahájením e, řízení tak, aby bylo možné udělat nějaká přizpůsobení. Takže to je tak zhruba obsah našich pozměňovacích návrhů. My jsme ve styku se spravodajem a doufáme, že se nám podaří tu práci dotáhnout do konce, protože jinak to hlasování bude dost náročné, ale jak ta práce, tak eh, hlasování bude náročné. Teď, Paskale, je to asi na vás, abyste se pokusili to nějak schrnout. Ano, hodně témat tady zaznělo. Celá řada otázek, která eh, které již byly projednány, když jsme pracovali na kompromisech, ale to teď nebudu rozebírat, protože jsme uprostřed celého toho procesu. A chtěl bych říct paní Astrid Luling, která mě vyzvala eh, k tomu, abych hovořil s těmi, kteří o věci něco vědí. Eh, po té, co hovořil o Schmidt. To je přesně to, jak jsem postupoval. Lidé, kteří tomuhle rozumí nejvíc, eh, jsou lidé, kteří se těmihle věcmi zabí, eh, zaobírají přímo na trhu a spíš než ty lobbysté. Člověk může být environmentální politik a mít přátele mezi makléři, mezi makléry. Takže chci říct, že i když komise oficiálně v Řecku nic nenašla, tak eh, velcí makléři eh, už eh, vlastně spekulovali o CDS v Řecku, aby se mohli potom zahojit. Toto je realita, konkrétní realita lidí, kteří se na tom trhu pohybují. Takže nebojte se, já vím, jak se věci v praxi na těch finančních trzích řeší. A diskuze proč ne, ale kolem skutečných citlivých témat. Ve chvíli, kdy nezakazujeme CDS eh, u těch obligací, tak když financujeme stát, tak právě máme v ruce tyto obligace a nikdo v tomto sále nezakázal možnost vlastně se krýt těmito CDS. Pokud chcete financovat veřejnou, eh, veřejný dluh, tak eh, proč ne? Ale tady přece hovoříme o lidech, kteří využívají CDS, aniž by financovali eh, stát, protože nemají tuto povinnost. A tím se právě zabýváme. Takže otázka státu, který by byl nějakým způsobem jaksi Eh, ohrožen eh, využíváním těch nekrytých CDS. To je zase něco úplně jiného. A teď k tomu označování, protože to je důležitá otázka v tomto našem textu. Zase znovu a znovu mě překvapuje, když liberálové, kteří chtějí, aby trh fungoval čistě a transparentně, se staví na zadní, když tady někdo přijde s nástroji, které mají tuto transparentnost zajistit když se hovoří o nákladech, proč ne, ale to označování funguje ve Spojených státech, to označování funguje v Hongkongu. To jistě nezamezuje přežití a rozvoji finančních trhů eh, v USA či v Hongkongu. Já myslím, kdybychom jim dali určité přechodné období, aby se na to zvykli, tak si myslím, že by to všechno šlo, eh, protože Unie má určité privilegium vůči azijským konkurentům a eh, americkým a ještě k těm důkazům. tedy. Eh, mohu jenom eh, říct, zopakovat to, co řekla eh, paní kolegyně z komise. Když to není označené, nevíme, jestli se jedná o takzvaný short selling, krátký prodej, nevíme, k jaké manipulaci trhu došlo, protože to není detekovatelné a právě to detekování chceme. A vy jste přitom, kolego Šmite, byl proti tomu, takže buďme trošku koherentní v tom, co navrhujeme a nejde jenom o to, abychom převzali návrhy komise a minimálně je e, nějakým způsobem přeta- e, změnili. Nejsme ještě u konce, ale já musím říct, že do toho dalšího jednání nám zbývá ještě týden a já zůstávám optimistou. Děkuji. Takže datum dalšího zasedání je 10. února. Čtvrtek, eh, tento týden v 10 hodin. A tím tedy končím naše zasedání, ale chci vás také upozornit, že v 18.30 zde proběhne další setkání a to je eh, hrozba odklonu od transatlantické eh, kooperace na finanční reformě, takže na to vás si také pozvat. Děkuji.